Äh, Takže můžeme opět zahájit naši schůzi. Srdečně vás vítáme, milé kolegyně, milí kolegové. Návrh dnešního pořadu jednání byl 2. února rozdán, zveřejněn a souvislosti s tímto pořadem jednání eh, zahrneme jeden bod nově a sice bod 54, eh, pracovní program a peer review eh, Evropského účetního dvora. To bude teda nový bod 42, který bude ta následovat. Je to takto v pořádku, děkuji za váš souhlas. Můžeme přistoupit k bodu číslo dvě, to je schválení zápisu Tento zápis byl zveřejněn 19. a 20. ledna 2009 a budeme postupovat jako obvykle. Ještě vás prosím o schválení jednoho bodu Milé kolegyně, milí kolegové, jedná se o to, že se vedou jednání s výborem regionu a s policejní agenturou a tato jednání budou eh, pokračovat až do zítřejšího poledne. Náš příslušný zpravodaj, pan Södegard a pan Firner, jsou ještě na tomto jednání a může se stát, že bude zapotřebí tyto dva příslušné body jednání ehm, probrat in camera. Mohu již nyní předem požádat o váš souhlas k tomuto pokud příslušní zpravodajové doporučí, aby toto proběhlo takto in kamera. Jsou proti tomu námitky? Ne, nikoliv, takže vám mnohokrát děkuji za tuto, eh, toto usnadnění postupu a za toto srozumění. Bod číslo 3. Sdělení předsedy. Jazyky, které jsou k dispozici, jsou uvedeny eh, v příslušných podkladech. Chci vám pouze sdělit, že pan Kirita a pan David jsou náhradními členy Evropské strany lidové nově a pan Silonč je novým eh, náhradním členem místo pana Pribityče eh, v našem výboru. Dále chci uvést, že tato naše schůze bude přenášena prostřednictvím eh, kanálu Webstream, tak jak tomu bylo již v minulosti. A Příslušné podrobnosti naleznete pod bodem jednání číslo 3. ještě bych vás chtěl upozornit na workshop, na němž jsme se usnesli 4. listopadu. Na tomto workshopu bychom chtěli probrat administrativní eh, šetření členských států jako follow-up eh, výzkumu OLAFu. Příslušnou eh, členkou je paní Gresle. Tento workshop proběhne tento týden 19. února Eh, v místnosti ASB 1G2 od 14. hodiny a jste všichni srdečně vítáni. Jsou k tomuto bodu ještě z vaší strany připomínky? Ne, nikoli, takže jsme jej vyřídili a nyní přistupujeme k bodu číslo čtyři, velmi důležitému bodu, a sice udělení absolutoria za rok 2007, prezentace doporučení se ujme pan ministr, kterého srdečně vítám. Je to úřadující ministr rady, pan Miroslav Kalousek. Buďte srdečně vítán a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pánové, vážení členové Evropského parlamentu, pane místopředsedo komise Kalasy, vážení páni poslanci, paní poslankyně je mi ctí a velkým potěšením že vám dnes mohu jménem rady představit doporučení k udělení absolutoria za plnění rozpočtu roku two thousand and seven které bylo předáno evropskému parlamentu po jeho přijetí radou ecofin dne. ten února. dovolte abych zmínil některé pozitivní prvky které rada velmi uvítala rada vítá zejména skutečnost že roční účetní závěrka evropských společenství obdržela kladné stanovisko účetního dvora pokud jde o jejich spolehlivost a zdůrazňuji že se tak stalo poprvé bez jakékoliv výhrady. rada vyzývá komisi aby zajistila že tato vysoká kvalita spolehlivosti účtů bude zachována v této souvislosti je místě zmínit že komise přešla na systém akruálního účetnictví teprve v roce two thousand and five a již tři roky po zavedení tohoto náročného projektu je jak vidět tento systém plně funkční. rada rovněž s uspokojením konstatuje že účetní dvůr vydal bezvýhradné stanovisko v oblastech příjmy hospodářské a finanční záležitosti a administrativní a ostatní náklady. účetní dvůr zároveň uvedl že systémy dohledu a kontroly v těchto oblastech fungují účinně. pozitivní prvky je třeba uvést v souvislosti s oblastí rozpočtového řízení. rozpočtový přebytek se dále snížil a je vidět že uplatňování pravidla n two přispívá k včasnému vypořádání závazků nicméně přes tyto pozitivní poznámky které rada radostně učinila je politováníhodné že většina výdajů je nadále ovlivněna jistou mírou chyb. Eh, uvedl bych prohlášení v němž rada vyjadřuje politování nad tím že prohlášení o věrohodnosti obsahuje i nadále výhrady týkající se významné části rozpočtu pro rok two thousand and seven a to i přes kroky které komise v průběhu posledních let podnikla za účelem zlepšení postupů kontroly řízení. účetní dvůr to již řadu let vede k tomu aby vydal kvalifikovaný výrok o věrohodnosti uskutečněných operací ve výdajích spojených s oblastmi zemědělství a přírodní zdroje jako celek. Výzkum, energie a doprava, vnější pomoc, rozvoj a rozšíření a vzdělávání a občanství. V těchto oblastech se účetní dvůr vyslovil, že systémy dohledu a kontroly jsou účinné pouze částečně rada bere na vědomí že integrovaný administrativní a kontrolní systém pokrývající největší část výdajů z evropského zemědělského záručního fondu v roce two thousand and seven je li správně prováděn se znovu osvědčil jako užitečný nástroj ke zlepšení finančního řízení. rada však s politováním zaznamenala že vysoký výskyt chyb týkajících se plateb je v oblasti rozvoje venkova Domníváme se, že je způsobený především nadměrnou složitostí pravidel. Pokud jde o výdaje v oblasti soudržnosti, Rada konstatuje, že zjištění účetního dvora se týkají pouze výdajů vztahujících se k období 2000 až 2006, které představovaly největší část celkových výdajů uskutečněných v roce 2007 rada bere na vědomí s velkým znepokojením kvalifikovaný výrok účetního dvora a jeho zjištění že výdaje jsou stále ovlivněny významnou mírou chyb a že fungování systémů dohledu a kontroly je účinné pouze částečně. rada však připomíná že programy politiky soudržnosti mají víceletý charakter kontroly dále probíhají a programy dosud nejsou uzavřeny. Doporučoval bych proto interpretovat míru chybovosti velmi obezřetně s vědomím právě, že ty programy uzavřeny nejsou. Dovolte mi nyní pár poznámek, které mají zvláštní význam pro Radu v rámci zlepšení finančního řízení a odpovědnosti za řízení prostředků Evropské unie v rámci sdíleného řízení. Rada bere s potěšením na vědomí práci, která byla odvedena všemi zúčastněnými subjekty v jednotlivých fázích plnění rozpočtu a všech úrovní kontroly a řízení výdajů evropské unie. v této souvislosti rada připomíná klíčovou úlohu členských států při zlepšování finančního řízení a odpovědnosti za fondy v rámci sdíleného řízení a to zejména prostřednictvím odpovídajících vnitřních kontrolních systémů v rámci příslušných právních předpisů. Rád bych také připomněl závazek Rady nadále plnit povinnosti týkající se předávání ročních souhrnů dostupných auditů ze strany členských států. Rada je odhodlána předávat údaje na vhodné národní úrovni včas a v plném souladu s ustanoveními interinstitucionální dohody a finančního nařízení. Dovolte mi nyní obrátit vaši pozornost na jednu z priorit Rady, <clears throat> kterou je zásadní zjednodušení právních předpisů s cílem zlepšit poměr nákladů a přínosů v souvislosti s prováděním dohledu a kontroly. S přihlédnutím ke skutečnosti, že dopad takových opatření na prevenci, detekci a opravu chyb se projeví až s určitým časovým odstupem rada vyzývá komisi aby předložila návrhy na zjednodušení postupů a obecných i podrobných pravidel jimiž se řídí programy. pokud jde o oblast soudržnosti rada vítá opatření přijatá v rámci plánu obnovy včetně opatření na rozšíření možnosti pro využití plošných sazeb a paušálních nákladů. Rada vyzývá komisi, aby v úzké spolupráci s členskými státy pokračovala ve svém úsilí a hledala další možnosti pro zjednodušení. Ještě než uzavřu své vystoupení, rád bych se zmínil o doporučení k absolutoriu pro subjekty, které jsou zřízené Evropským společenstvím, a mají právní subjektivitu a získávají prostředky z rozpočtu Evropské unie. I přesto, že v oblasti finančního řízení agentur stále existuje prostor pro zlepšení, Rada doporučuje udělit všem absolutorium. Kromě toho také Rada přijala doporučení k udělení absolutoria všem třem výkonným agenturám, a to na základě bezvýhradných prohlášení o věrohodnosti ze strany účetního dvora. na závěr mi tedy dovolte konstatovat že po přezkoumání plnění rozpočtu roku two thousand and seven ze strany komise a na základě zjištění účetního dvora a při vědomí trvalého úsilí které je třeba dále vyvinout na cestě k řádnému finančnímu řízení s prostředky evropské unie rada byla schopna vydat doporučení k udělení absolutoria komisi za plnění roku. two thousand and seven jsem si vědom dámy a pánové že se jedná o doporučení rady a že stojím s plnou pokorou před suverénním orgánem parlamentu jehož rozhodnutí je zcela suverénní a ve vašich rukách. děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji za prezentaci a navrhl bych, abychom zatím, jak obvykle, se obrátili na eh, naše příslušné členy odpovědné za rok 2007 a pak eh, dali prostor pro diskusi ostatním. Pan Obry má slovo. Pane ministře, nejprve vám chci poděkovat za vaši prezentaci jménem Rady a chci říci, že já i mý kolegové si velice vážíme vaší účasti na plenárních zasedáních, kde se hovořilo o absolutoriu, takže bylo možné provést výměnu názorů mezi celým parlamentem a rady. Co se týče vaší prezentace, Hovořil jste o e, chybovosti 11 a že je potřeba to brát si s tou s rezervou. Co se e, podle e, účetního dvora, to není chybovost, to je suma, která byla správně vyplacena. Pro nás je tedy zásadní se dozvědět, jestli je to chybovost 11% anebo jestli se jedná o sumu, která byla vyplacena a vyplacena být neměla. To totiž není úplně totéž. Také bych rád věděl váš názor, co se týče národních deklarací strany členských států, protože jak čas postupuje, vidíme, že členské státy váhají a mnohé z nich odmítají toto. Co si myslíte o budoucnosti těchto národních deklarací? Eh, parlament by rád, aby se vypracovávaly, protože my máme mnoho problémů se sdíleným řízením. Eh, rada eh, ne, nepředstavuje, není nějakým kolektivním orgánem všech členských států, ale, ale bylo by přesto dobré, aby se rada více zajímala o toto téma těch národních deklarací. A rád bych tady seznal vaše názory týkající se Eh, kvality ročních souhrných auditů, protože ty se eh, stát od státu v kvalitě velmi liší. A další otázka. Co se týče únosné chybovosti, máme rozdílné signály z účetního dvora na toto téma. Eh, slyšeli jsme jedno sdělení, kde podle komise záleží na politicích, aby řekli, co je podle nich únosná chybovost. Co vy si o tom myslíte? Protože já sám se domnívám, že je velice eh, nebezpečné umožnit a dovolit politikům, aby se míchali do metodologie auditu a aby stanovovali únosnou chybovost. To je přece součástí metodologie auditu. A konečně eh, za poslední, rád bych, pane Ehm, vyslechl váš názor na myšlenku, která skutečně je na součástí následujícího bodu, ale já využívám vaší přítomnosti, protože jsem slyšel, že vy brzy odejdete. Ehm, co si myslíte o nápadu zapojit i vnitrostátní účetní dvory do celého tohoto postupu udělování eh, absolutoria. Samozřejmě za podmínky, že členské státy odsouhlasí, že zajistí, že národní účetní dvory eh, poskytnou eh, národním vládám certifikáty o auditu ve schodě nebo podle mezinárodních účetních standard. Členské státy nemohou říci, já nepodepíši eh, tu národní deklaraci a zároveň nepoužít, eh, nepoužít služeb tedy těch eh, národních auditorských rad. To je tedy náš nový návrh a rád bych vyslechl váš názor. Děkuji. Pane ministře, budete ochoten odpovědět hned? Děkuji za ty otázky a jenom dovolte, abych podotkl, že jsem byl několikrát vyzván k tomu, abych sdělil, co si myslím. A já, když jsem nastupoval do pozice předsedy Ekofinu, tak jsem slíbil svému premiérovi, že své názory maximálně potlačím a že budu co nejméně říkat, co si myslím a co nejvíce prezentovat pozici rady. Uh, Eh, to je totiž, eh, to je totiž můj úkol. Eh, můj úkol není při diskuzích prosazovat národní zájmy, ale moderovat diskuzi ke, konečnému, ke konečné konsenzuální pozici, kterou potom prezentuji. Takže budu to, co si myslím, řeknu jenom občas, jinak jsem povinen prezentovat pozici rady, kterou tady zastupuji vaše první otázka byla na oněch něch 11 na chybovost a zda prostředky měly nebo neměly být proplaceny. Účetní dvůr, jako každý auditor, se nemůže chovat jinak, než že vydá eh, rozhodnutí za jedno účetní období, za ten jeden rok. Nicméně týká se to programů, a tam skutečně je, tam skutečně je stanovisko, že je 11% chybovost a že 11% prostředků nemělo být proplaceno. Nicméně prosím, aby s touto interpretací bylo zacházeno mimořádně obezřetně, protože se jedná o několikaleté programy. Probíhají a budou probíhat dál. Řada chyb se nechá napravit a korigovat. A jaká tam byla skutečná chybovost, Eh, a kolik těch prostředků nikdy nemělo být proplaceno s naprostou jistotou můžeme vědět až tehdy až ty programy skončí a provede se závěrečný audit. Eh, nicméně že to procento samo o sobě je docela vysoké, je, je, prostě, je prostě pravda. Jenom bych se bránil té interpretaci, že je nadevší pochybnost jisté, že teď už víme, že 11% prostředků nemělo být proplaceno. Takhle já bych si to interpretovat eh, nedovolil. Eh, otázka eh, která se týká kvality souhrnných auditů Eh, ujišťuji vás že rada to vypracování bere velmi vážně a bere tedy i velmi vážně závěr evropského účetního dvora že souhrny doposud eh, že, eh, že souhrny doposud neposkytují spolehlivé hodnocení fungování a účinnosti Nicméně jsme přesvědčeni, že na všech úrovních e, implementace e, vyvíjejí všechny zúčastněné strany e, výrazné úsilí a jsem přesvědčen, že do budoucna mají tyto národní souhrnné audity potenciál generovat skutečné přínosy. Skutečností je, že některé členské státy se rozhodly vydávat národní prohlášení na politické úrovni, převzít politickou garanci. To, že se tak bude dít eh, v, generálně, to není pozice rady a rada zastává názor, že teď je potřeba co nejvíce zvyšovat potenciál souhrnných auditů. Jaká, jaká úroveň tolerovatelné míry chyb, kdo by ji měl stanovit? Tady musím říct, že Rada nemá vydiskutovanou pozici a já nejsem tedy oprávněn vám ji sdělit, protože ta pozice neexistuje. Nemohu tady prezentovat pozici rady. Dovolím si tedy říct vám svůj soukromý názor a berte to opravdu jenom jako soukromý názor českého ministra financí. Domnívám se, že auditovaný, ten, kdo je auditován, by si tu hranici určovat neměl. Určit by ji měl s, s ten, kdo audit provádí. Nicméně je možné, že výsledná pozice po diskuzi bude jiná a bude trvat na nějakém politickém dialogu mezi, mezi radou, účetním dvorem a parlamentem. Jak to dopadne, nejsem schopen vám teď odpovědět. Eh, jaká je velmi zajímavá myšlenka samozřejmě na eh, úzkou spolupráci národních kontrolních úřadů, Nemyslím si, že je možné dosáhnout eh, stoprocentní schody eh, v eh, jednotné metodice a protože v celé řadě zemí upravují přímo ústavy států pozici těchto úřadů, kterým prostě nelze nic předepisovat. Nelze jim ani z pozice vlády nařídit metodiku ani činnost. Je, to, je to zajímavé, zaslouží si to svoji diskuzi. Jistě každý z nás ve své zemi tuhle, tuhle myšlenku bude sdělovat a implementovat vůči svým nejvyšším kontrolním úřadům, ale to jsou prostě samostatné autonomní bašty v našich systémech a, a my jim nemůžeme v tomhle smyslu nic nařídit. A Děkuji, pane předsedo rady. A rád bych udělil slovo účetnímu dvoru. Snad budete rádi. Já mám pocit, že právě byly trochu spochybněny vaše poznatky. Zda je ta chybovost 11% tak důležitá, snad byste k tomu mohli obhájit svůj vlastní postoj. Byl bych za to vděčný, protože my to budeme pro udělení absolutoria potřebovat. Jsou ty vaše eh, výsledky opravdu udržitelné? Jakou mají váhu? Jinak to musíme říct si radě, která má eh, asi jinou interpretaci. Eh, budete hovořit, pane profesore, máte slovo. Děkuji. E, já jsem s velikým zájmem četl rozhodnutí rady, která e, formuluje ty závěry eh, mnohem opatři, opatrněji, obezřetněji, než to, co jsem slyšel eh, z překladu, eh, kde bylo řečeno, byl použit výrok s rezervou, že se něco rozumí s rezervou. Já to vysvětlím. 11 je ta nižší chybová hladina ta nejpravděpodobnější chyba samozřejmě se bude pohybovat výše, neboli toto je nižší hladina chyby, kterou jsme stanovili ne snad i se stoprocentní pravděpodobností, ale nejlze ji vyloučit. Řekněme, že se jedná o 95% pravděpodobnost, že alespoň 11 z té sumy nemělo být vyplaceno. Loni to bylo 12 ten rok předtím také něco takového. Takže vlastně, když se na ten vývoj podíváme během několika let, tak z toho dostaneme takovou určitou představu. E, jinak se tady hovoří o otázce více letosti, ano, ale ta otázka více letosti by neměla být otázkou teoretickou, tu lze totiž také kvantifikovat a Bohužel tu kvantifikaci k dispozici nemáme. Když se podíváme do minulosti, když se podíváme na uzavírání programů, bohužel zase se neda, nedaří získat z toho tak silný dojem. Je pravda, že vzhledem k tomu, že to stojí ve, smlou, ve smlouvě, víme, že je tady určitý element chyby, že je tady určitý element té více letosti, ale 11% to bylo odvozeno z naší analýzy a je to tedy, eh, řekněme, nižší tedy chybovost, ne ta nej, úplně nejpravděpodobnější, ale domníváme se, že prostě alespoň v 11% tedy nemělo být vyplaceno. Já bych tomu neřekl, eh, já bych to nepopsal jako s rezervou. Je možné, že lze popsat, že takto se ty věci v zásadě dělají, ale jeden eh, slavný ekonom kdysi řekl, že co se týče dlouhodobého hlediska, z dlouhodobého hlediska budeme všichni mrtví. Takže by bylo eh, velice vhodné, abychom získali více přesnějších informací. Já si myslím, že je možné více a přesnějších eh, informací získat eh, v budoucnu, třeba z programových období eh, vypracovaných členskými státy. Ale prozatím to není možný argument, podle nějž bychom mohli hodnotit ty naše výsledky. Ochotně se necháme přesvědčit, Ehm, účetním dvorem o opaku, ale problém spočívá v tom, že eh, tady nejsou dostatečné důkazy. Pane předseda hned dostane slovo, ale já si myslím, že pro nás Eh, to eh, jakožto odpovědnou instituci je to důležité. Zda těch 11%, které vy jste skonstatovali, jsou nějakým eh, odhadem, anebo je to podloženo. Já teď cituji z německé verze. Tento odhad je třeba interpretovat obezřetně. No to znamená téměř nic. Tedy ještě jednou, abychom si dobře rozuměli. Trváte na tom čísle? Říkám ano, vy jste vypracovali tento program a rada říká, že je třeba k tomu přistupovat hlasovat opatrně, ale pan předseda bude mít slovo a e, doufám, že se nám podaří si tento bod opravdu vyjasnit. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vy jste, pane e, předsedo, e, ve své, původ, ve své předcházející otázce uvedl, že jsem spochybnil konstatování účetního dvora. Prosím, trvám na tom, že to jsem určitě neudělal nemám v úmyslu a nejsem ani oprávněn a ani nemám žádný důvod, abych spochybnil nález účetního dvora, který postupoval absolutně z našeho pohledu korektně a podle schválené metodiky. Jenom jsem, jenom jsem upozorňoval na interpretaci o něch 11%, protože účetní dvůr mohl nemohl nic jiného než učinit audit za rok two thousand and seven u programů které jsou několikaleté to znamená nemůže ve své metodice brát v úvahu korekce a nemůže brát v úvahu vratky, ke kterým zcela jistě v řadě případů dojde. To, to není eh, zpochybnění, to je prostě eh, pohled z té jedné strany nebo ten, to, to, ten pohled jenom na to jedno účetní období v případě několikaletých programů, kde lze očekávat korekce a vratky. A nejsem si úplně jist, jestli můžeme stoprocentně srovnávat i zkušenost s minulým obdobím. Já se dokonce domnívám, že nikoliv, protože rok 2007 je začátek nového programového období s novou legislativou a pravidly a já bych se obával srovnávat to s minulým rozpočtovým obdobím kde podle mého názoru byla mnohem větší míra chybovosti než bude v období tomto. Eh, já upřímně řečeno eh, eh, absolutní jistotu budeme vědět až za čas. Jenom upozorňuji na, na určité riziko, kdybychom chtěli stoprocentně říct, že 11 prostředků nemělo být nikdy vyplaceno. Já bych si to, a to není jakákoliv nedůvěra k účetnímu dvoru, já bych si to prostě nedovolil říct. Já si myslím, že to přesné číslo v dlouholetých programech dnes říct nemůžeme. Přitom ten nález je samozřejmě naprosto správný z hlediska pohledu na jednoroční účetní období. Tedy ještě jednou pan Botopoulos, paní Gresle. Kdo se dále hlásí o slovo? Prosím, hlašte se. A pane předsedo, vy i zástupce dvoru k tomu můžete kdykoliv zaujmout stanovisko. Prosím. Pan kolega Botopoulos, máte slovo. Děkuji. Pane ministře, za vaši analýzu, za vaše poznámky, já bych rád využil vaší dnešní přítomnosti. Nevím, jestli budete moci zůstat na celé naše dnešní zasedání, takže já chci položit otázku, která se nevztahuje přímo k tomu, o čem jste hovořil, ale především vzhledem k tomu, že zde dnes zastupujete radu, rád bych znal váš názor na něco, co mnozí z nás považují za eh, parlament, za problém, když parlament udílí absolutorium eh, radě. Tady nám totiž schází dokumenty, schází nám podklady, které by nám umožnily odvést naší práci dobře, zvláště eh, v oblasti společné bezpečnostní a zahraniční politiky. Neboli jaký vy máte politický názor jako zástupce rady a jako český a jako čes, zástupce českého předsednictví, co se s ním bude dělat? Já, mně se o tom těžko hovoří, protože eh, mám pocit, že gentlemanské dohody se mají dodržovat. A já jsem si vědom, že tady existuje jakási gentlemanská dohoda mezi, mezi parlamentem a radou týkající se jejich rozpočtů a já mám gentlemanské dohody rád. Takže uh, při plném respektu vašeho suverénního rozhodování a vašich pravomocí já upozorňuji na tu gentlemanskou dohodu a upozorňuji na poměr mezi takzvaným velkým rozpočtem který spravuje komise a kterým se provádějí společné politiky a administrativními rozpočty, administrativními rozpočty parlamentu a rady. Jakkoliv samozřejmě každá, každé euro důležité, tak <clears throat> ty objemové poměry ten problém činí méně důležitým. Já jsem si vědom, že v předchozích letech zástupce generálního tajemníka rady absolvoval s členy vašeho výboru informativní setkání, které se týkalo absolutoria a dalších souvisejících otázek. A chápu, že v letošním roce se toto setkání neuskutečnilo, přestože byla velká snaha ho zorganizovat. Mám-li říct, co si o tom myslím, tak eh, mně osobně by se nejvíce líbilo, kdyby vždy k takovému setkání došlo a ty věci si ty dvě instituce, Rada a parlament, eh, dokázaly vysvětlit mezi sebou. Ptáte-li se mě na můj oso, já, tady teď, eh, já vám tady přednáším doporučení rady k eh, udělení absolutáriu komisi, nikoliv rady. Ale ptáte-li se mě, co si myslím, tak jsem přesvědčen, že rozpočet rady je v pořádku. Äh, Paní Gressle, děkuji, pane ministře. Je pro zástupce rady vždy velice obtížné, který má tu čest s námi hovořit o udělení absolutoria, ale myslím si, že by rada s tím eh, se mohla vydat na cesty. Má to opravdu určitý komediální prvek. Eh, vy se ptáte, co teď uděláme. 14krát jsme neměli prohlášení věrohodnosti. Příštím roce eh, plánujeme oslavu, protože po 15. obdržíme, pokud bude rada takto pokračovat, tak eh, nepochybuji na tom, že 15krát nebo dokonce 20krát to bude to tež, ale parlament je netrpělivý. Když čteme text rady, tak máme úzkostný pocit, protože to vypadá, že ta konstatace se rady příliš nedotýkají. E, členské státy jsou přece součástí problému a dokud bude rada dělat, jako kdyby to bylo abstraktní vylíčení problému e, na místo, co by zainternovala a e, pochopila, že to jsou vlastní administrativy, tak se nedostaneme dále. Co udělají členské státy, abychom se dostali dále? Členské státy by se měly více identifikovat s tím problémem problémem. V roce 2006 u strukturálních fondů to byly tři, čtyři státy, které způsobily dohromady 95 chyb v těch strukturálních fondech. To bylo EU 25 a 21 tedy z toho vypadne. Kdyby to bylo těch 21, tak bych se tedy bránila eh, rovnému přístupu. Tedy ta strategie, že ty, které mají problémy, těm bychom měli pomoci. A já tady nevidím takovou eh, strategii rady. A potom přitom tolerovatelná míra rizika. Eh, jak chcete postupovat s tolerovatelným rizikem? O tom jste neřekl ani větu. Eh, myslím si, že bychom eh, měli stanovit, jak budeme postupovat. Uděláme to. Ale je tu i jiná rozpočtová autorita. Jak je vaše stanovisko? Co si o tom rada myslí? Dále téma Bulharsko a Rumunsko. Chtěla bych připomenout, že to jsou dvě členské země, které vstoupily 2007 v Bulharsku. Byla zmražena jedna třetí třetina předstupní pomoci. Jedna třetina. O tomto tématu se nezmiňujete vůbec. E, a jakožto daňový poplatník a zástupce evropských občanů musím říci, že nejsem spokojena, jak rada pracuje s vlastními problémy. Je to naléhavý problém. A spolu s komisí prostřednictvím členským státům států můžete pomoci vyřešit tento problém. Budeme hledat společné řešení, ale bylo by krásné, kdybychom na vaší straně, neberte to prosím osobně, na straně rady eh, viděli větší vstřícnost a také větší vážnost v debatě. Děkuji. Eh, děkuji vám za velmi otevřené vyjádření. Eh, řekl jste v úvodu, že to je pro zástupce rady velmi obtížná pozice. Je, je obtížná odborně, zvlášť když je to za období, kdy jsem evropský rozpočet sledoval minimálně, ale jinak to není obtížné, je to, je to velmi milé. Srovnám-li to s jednání ministra financí ve svém národním parlamentu, cítím se tu velmi dobře a děkuji vám za to. Ehm, e, nás samozřejmě znepokojuje Eh, negativní DAS, ale eh, už ve své prezentaci jsem řekl, eh, že zlepšení bylo zaznamenáno a hlavně v kontrolních systémech. A rovněž jsem v té prezentaci zmínil, pravděpodobně jsem to málo zdůraznil, že vzhledem k té vysoké, že vysokou míru chybovosti, zejména ve strukturálních fondech, zejména v otázce rozvoje venkova, Eh, že cesta je zjednoduš, ve zjednodušování pravidel, že jsme přesvědčeni, že příliš komplikovaná, komplikovaná pravidla eh, do značné míry působí na tu chybovost. Eh, jinými slovy, vyzýváme komisi jako rada ke zjednodušování pravidel a současně jako členské státy Eh, se snažíme zvyšovat, eh, eh, zvyšovat kvalitu, kvalitu jak managementu, tak, tak našich auditorů. Členské státy podávají roční schrnutí, jak, jak se mají v tomto případě chovat. Úroveň rizika ještě nebylo na radě diskutováno. Je mi líto, že vám to řekne můj nástupce při příští příležitosti, protože eh, tato diskuze je plánována na jaro a já vám, já vám neumím, já vám neumím, těší mě, že jsem vás <laughs> rozesmál, ale já vám neumím říct pozici, která ještě, eh, která ještě nebyla vydiskutována já jsem tady odpovědný za to, abych sdělil pozici, abych sdělil pozici rady. A ta bude vydiskutována na jaře, pokud se nám k ní podaří dojít. Eh, pardon, padla ještě, upozornila mě moje kolegyně, že ehm, padla, eh, padl dotaz na Bulharsko a tady musím říct, že komise eh, mě plnila řádně svoji roli, protože měla pochybnosti, tak eh, i hned zastavila vyplácení fondů na základě nálezů o nedodržování pravidel, takže je vidět, že ty kontrolní mechanismy fungují. Herr Mulder, bitte. Pan Mulda. Uh, Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já musím říci, že vaši zemi neznám příliš dobře, ale jako ministr financí mohl byste mít 14 let za sebou negativní stanovisko Českého účetního dvora a přesto počítat s podporou Českého parlamentu při provádění nebo plnění vašich povinností, zvláště když vidíte, že pokroku se dosahuje tempem v pravdě šnečím. Jaký postoj by zaujala nová parlamentní demokracie eh, oproti starším členským státům. Jakým způsobem dokážete přesvědčit eh, evropskou veřejnost, že po 14 letech, myslím, že s výjimkou jednoho nesouhlasného hlasu, stále ještě udělíte absolutorium komisi. Jak to dosáhnete? Jak vysvětlíte eh, bohatým členským státům, eh, že v budoucnu budete mít Eh, další regionální fondu, fondy, když, eh, jak je patrno z minulosti, je neumíte eh, vynakládat. Když vlastně zde také padá to číslo 11%. A potom jste také reagoval na otázku pana Patapulse, hovořil jste o gentlemanských dohodách mezi radou a parlamentem. Gentlemanskou dohodu mohou uzavřít strany, které si vzájemně důvěřují. Mohl byste nám vysvětlit eh, na své členské státo, sta, slovo, slovo, že eh, pan Javier Solana nemá, nemá nějaký skrytý rozpočet? Pane předsedo, prosím. Já myslím, že nás eh, všechny trápí ta situace, nicméně bylo by zase možná škoda nepodívat se na to, že se zlepšuje. Byť, byť se zlepšuje pomalu a byť je to velmi klopotné, právě proto, že nejsme jeden stát, ale že tady spolupracuje 27 států, a které se musí ve všech svých opatřeních a některých parametrech, jako například míra chybovosti, dohodnout nejméně kvalifikovanou, nejméně kvalifikovanou většinou. Samozřejmě, že na vaši otázku, co by se stalo v mém státě, eh, teoreticky by to možné bylo, ale pokaždé by to obhajoval jiný ministr financí. Eh, prakticky doufám, že nic takového eh, prakticky doufám, že nic takového nemůže být, ale já nevím, jestli je možné srovnat situaci, situaci v jednom státě Eh, s exekutivou, která má jednoznačné pravomoce, se situací v Evropské unii, kde se musíme dohodnout a já si vážím toho, že tu, že tu vůli k dohodě máme. Musíme prostě všichni spolupracovat na tom, aby ta situace se, se nadále zlepšovala. A my diskutujeme o starém programovacím období výměna informací mezi evropským parlamentem a radou je zajišťována prostřednictvím rady. A ta rada organizuje pravidelná konzultační jednání s Evropským parlamentem. To je stanoveno v interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení a já si myslím, že, že ta dohoda existuje, já ji ze své pozice respektuji a beru na vědomí. Rád bych také připomněl, že rozpočet Rady zahrnuje pouze administrativní výdaje, včetně spolupráce v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a evropské bezpečnostní a obrané politiky. A já opravdu nemám žádné informace a z tohoto hlediska vám mohu klidně odpřisáhnout, že že nikdo z rady nemá žádné informace nebo signály, které by nám, nás buzovaly nedůvěru, že jsou někde nějaké utajené fondy. Osobně to pokládám za vyloučené. Pan Sendagard, vy jste zpravodajem k této otázce. Prosím, máte slovo. Eh, tusen tak. Dobrý den, přeji. Děkuji. Pan ministr uh, hovořil o té otázce gentlemanských dohod. A myslím, že o tom bude řeč ještě později, ale já bych rád odvážně přesto vznesl několik otázek na toto téma, když už eh, na ně přišla řeč. Za prvé, je-li tady ta gentlemanská dohoda a má-li účinně fungovat, potom to zřejmě znamená, že úlohy, eh, ke kterým se přihlásily členské státy, také budou plnit. Jistě by pan ministr souhlasím, souhlasit s tím, že je dobré, aby e, ty dohody, které jsou platné, aby se plnily. Některé e, členské státy vstoupily do EU a potom věci jak si začaly nejít podle plánu. Vy sám jste ze země, která vstoupila do EU a já mám za to, že pan minister by jistě dokázal potvrdit tuto gentlemanskou dohodu jako něco, co se týká nařízení, nařízení, eh, ke kterým se vaše země přihlásila, když vstoupila do EU. Eh, I pan minister sám eh, zmínil tu gentlemanskou dohodu. Podívejme se na články v této gentlemanské doho- dohodě. Jsou tady instrukce pro Radus, je a odkaz na společnou bezpečnostní a zahraniční politiku. Já jsem se díval na tu dohodu, ale nevím, kde vlastně toto je tam zmíněno. Eh, byl bych vděčen, kdybyste mi mohl vysvětlit, kde vlastně jsou konkrétně tyto odkazy na tuto gentlemanskou dohodu, kde vlastně se v zakládací smlouvě eh, o ní hovoří, pane ministře. Pane poslanče, ano, máte pravdu. Já jsem ze země, která vstoupila do Evropské unie v roce 2004. Naplnil se tím sen, který jsem žil v době komunismu, to jsem si neuměl představit, že bych mohl sedět třeba v téhle místnosti a, a hovořit s vámi. A právě proto všechny dohody, ať ty gentlemanské nebo i ty ostatní, beru smrtelně vážně a beru naše členství s, v Evropské unii a vážím si ho se všemi negativy a pozitivy, který každý svazek má, ať už je to svazek Evropské unie nebo manželství. Každý svazek má své výhody nebo nevýhody. Já jsem přesvědčen, že to ona meziinstitucionální dohoda že to meziinstitucionální dohoda pokrývá. Nicméně dovolím si vám připomenout, že mám mandát na to, abych vám tady ve vší pokoře předložil doporučení k absolutoriu komise, nikoli k absolutoriu rady. Já si vážím každé otázky, proto se na to snažím odpovídat, ale domnívám se, že naše diskuze se teď eh, netýká předmětu problému, který jsem pověřen tady předložit. Dobře, musíme ještě vyřešit tuto otázku. Několik kolegů se jí dotklo. Prosím, prosím, pane ministře. Si dovolíte, zasedá v, tuto chvíli národní parlamenty s panem Hansem Gerdem Peterinkem a já za několik minut tam mám vystoupit s přednáškou k, eh, k ekonomické krizi. Proto se vám velmi omluvím právě proto, že i diskuze už se přestala týkat eh, absolutoria eh, k rozpočtu komise, tak jsem přesvědčen, že jsem svůj mandát vyčerpal. Dovolte, abych vám eh, poděkoval ze srdce za tuto velmi konstruktivní diskuzi. Já bych v té souvislosti si rád dovolil zdůraznit význam našeho společného úsilí, které směřuje k řádnému řízení s finančními prostředky a jsem přesvědčen že jakkoliv eh, je řada věcí které vás trápí a mě možná taky tak když budeme sledovat ten trend tak ten trend, ten trend se zlepšuje. A já v hluboké úctě k vaší práci a v plném respektu eh, k vašemu suverénnímu rozhodnutí vám teď předkládám toto doporučení rady rozhodnutí je samozřejmě na vás. Bylo mi velkou ctí, že jsem zde dnes směl vystoupit. Velice vám děkuji, pane předsedo rady. Srdečně děkuji, přeji vám všechno nejlepší a e, zohledníme vaše doporučení. Äh, Je tu ještě nějaký zástupce rady? Nebo tu ehm, vládne obecně povznesená nálada? Je to zvláštní. Já si myslím, že to je zvláštní, že tu není nikdo ze sekretariátu rady. Jistě předseda rady musí odejít. No dobře, vrátíme se k tomu později. Pane Kamry, hlásil jste se o slovo? Máte slovo? Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, tady padlo řada otázek a Eh, z těch odpovědí vyplynula skutečnost, že tady není skutečná vůle eh, dělat, udělat jednu z těch věcí, které je potřeba udělat. Za prvé eh, objasnit a zjednodušit pracovní metody, pravidla a za druhé zajistit, aby se zavedla funkční a fungující administrativa. Ale poslední otázka pana Muldy, na tu pan minister bohužel neodpověděl. Já si kladu otázku, jestli bychom třeba tuto otázku mohli poslat písemně. Je to zásadní otázka, protože eh, je bez ohledu na to, jak se díváme na ty úlohy odpovědnosti, které máme, je důležité vědět přesně, co v rozpočtu je a co v rozpočtu není, co vlastně můžeme zkontrolovat, co nemůže, takže, nemůžeme. Takže já nechám na vás, pane předsedo, abyste eh, poslal ty eh, otázky písemně a dočkáme se snad odpovědi. Děkuji, myslím, že se tu nahromadilo několik otázek, zejména se týkají té gentlemanské dohody a další. Musíme si být vědomi odpovědnosti. Po 14. nám rada předkládá, jak to paní Kresle správně řekla, sdělení, že je všechno v pořádku. A e, tak e, je možné říci, že v Bruslu není něco v pořádku. Musíme si být vědomi této této odpovědnosti. To je náš úkol, jinak to neobájíme vůči voličům. Můžeme uzavřít tento bod. Chtěl bych ještě jednou říct, je to důležité. A chtěl bych, aby to bylo zcela jasné i vůči Evropskému účetnímu dvoru teď e, nemusíme hovořit o různých jazykových e, verzích. Eh, bylo řečeno, že máme vzít eh, s příslušnou obezřetností vaše poznatky. Tady je to řečeno a pan zpravodaj to musí zvážit. Potřebujeme tady mít jasno, protože jinak nemůžeme obhajovat eh, ve svých zprávách. Co se týče příští kůzky s radou, chtěla bych požádat, abychom eh, prosadili, abychom eh, řekli prostě tento bod pořadu jednání je <clears throat> jednou pase. Já si myslím, že to bylo tedy slabé. Dobře, můžeme to projednat ještě pod bodem 6. Je to správné, je to opravdu správné, dobře. Jsme také jenom lidi. Můžeme tedy přejít k dalšímu bodu. Je to bod 5, je to udělení absolutoria za rok 2007 eh, komisi. Pan Ody je odpovědný, již jsme přivítali a vítáme k tomu toho k tomuto bodu místo předsedu Evropské komise pana Kalase a je tu celá řada příslušných členů rady za tento bod. Pane Oudy, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že jsme uzavřeli předchozí bod na našem pořadu jednání, kdy jsme hovořili o stanovisku rady a o skutečnosti, že pan ministr eh, neodpověděl vlastně na to absolutorium eh, a eh, že je potřeba radě předložit toto stanovisko, aby se dostavili na plenárku, abychom zajistili, že tam budou přítomní. Zpráva udělení absolutoriu komisi chci poděkovat panu Kalasovi, více předsedovi komise, eh, za to, že byl otevřený a že byl ochoten odpovědět na otázky, které jsem mu předal. Také chci poděkovat účetnímu dvoru eh, za všechny ty pracovní schůzky, které jsme měli, poděkovat zpravodajům různých politických frakcí a také chci poděkovat sekretariátu eh, vašemu, pane předsedo, paní Castillo a, a také chci poděkovat svému předchůdci, panu Jergensenovi, který mi předal eh, důležitý dokument pro rok 2006, který jsem použil jako podklad pro svou vlastní zprávu. Všichni si tu zprávu můžete přečíst, nejprve tedy horizontálním otázkám. Jak řekla paní Gressler, eh, je mi líto, že už po 14. za sebou máme negativní, eh, negativní prohlášení o věrohodnosti, protože ty kontrolní systémy jsou sice zavedeny, ale jsou nedostatečné a pomalé jsem rád, že uh, uh, účetní soudní dvůr, co se týče příjmů a výdajů eh, a dalších otázek, nemá žádné zvláštní velké výhrady. Nemyslím, že by bylo správné, aby vlastní zdroje EU měli eh, negativní nebo záporné fondy, co se týče 58 milionů euro. Eh, myslím, že to není v souladu s mezinárodními eh, standardami pro veřejný sektor. Myslím, že potřebujeme změnu, co se týče nakládání těch 33 miliard, které dlužíme našim zaměstnancům. Není dobré, abychom dlužili penze zaměstnancům Eh, oni eh, zaplatili své příspěvky a členské státy jim tedy dluží. Eh, také nerozumím tomu, proč Galileo který byl zahájen v roce 2007 na základě dohody, nebyl zúčtován také za rok 2007. A potom je zde skutečnost, že nemáme ještě vlastně přičten Eh, eh, přišpeny eh, náklady na údržbu budov. Potom, co se týče agentur, když se podíváme na ty pokryté výdaje a potom na souhrné výroční audity, ty výroční souhrné zprávy jsou dobrým krokem kupředu. Já jsem řekl, že tady se ta kvalita hodně liší a e, to stěžuje e, souborné hodnocení e, auditu toho sdíleného řízení, takže ty národní orgány mají před sebou ještě mnoho práce. se těch národních deklarací, tady bychom měli zopakovat požadavek parlamentu o získávání těchto národních deklarací to by se mělo objevit ve zprávě. Některé eh, země se této iniciativy chopily, některé ne a také eh, by mě zajímaly názory kolegů. Já zde hovořím o právním základu, článek 248 o spolupráci mezi účetním dvorem a národními orgány. Jde tady o otázku, kdy postup absolutoria podle institucionálních politických postupů, kdy musíme jej neprve eh, projednat, bychom měli dokumenty pro audit eh, vlastně vypracovány národními účetními dvory, které by ty zprávy zaslali svým vládám a vlády by toto potom eh, přidali do celé složky souboru pro absolutorium. Tak to by se mělo postupovat. Co se týče systému kontroly, s radostí eh, eh, vidím akční plán pro interní integrovaný rámec. Tady jsme uviděli určitý pokrok. A teď ale přišla doba situaci zhodnotit eh, z odborného hlediska, ale i z etického hlediska. Musíme zajistit to, že vnitřní systém kontroly je dostatečně eh, nezávislí, abychom jej mohli vzít v úvahu jako součást eh, auditorských činností účetního dvora, ale také, abychom my měli možnost jej, eh, jej hodnotit. Co se týče eh, únosné rizikovosti, tady další otázka, tady toto také podtrhuji. Nemyslím, že by veřejné orgány nebo politici by měli nějakým způsobem zaplést a zasahovat do postupu auditu. To je otázka, kterou jsem zde vznesl. A týká se toho, jestli by politici vlastně měli stanovovat eh, únosné míro, eh, únosnou míru rizika a jestli by to bylo v souladu s mezinárodními auditorskými normami a musíme také stanovisko, stanovit eh, propojení mezi únosnou rizikovostí nebo únosnou míru rizika, která by se týkala vnitřního systému kontroly a auditu a mezi Prahem, který se používá proto, jestli, eh, když účetní eh, eh, dvůr stanovuje, jestli je něco důležité nebo ne, protože parlament ani občané by ne, neuměli mezi tím rozlišovat a nevěděli by, co je tolerovatelné, co je, co je co není. Je to z odborného hlediska velice složité, ale na druhou stranu je důležité, aby veřejnost i parlamenty měly možnost se o tom dozvědět, aby to měly možnost hodnotit. Co se týče otázek odvětví zemědělství. Tady bychom měli eh, dosáhnout většího zjednodušení, na tom se asi všichni dohodneme. Co se týče soudržnosti, tady jsem připojil odstavec. Zase je to osobní otázka. 180 plateb ze stovek tisíc plateb. Eh, je to dostatečně velký eh, vzorek. Tady jsem navrhl změnu, kde se praví, že v součástí odborného hodnocení v prováděné účetním dvorem, a to je v souladu s mezinárodními normami, to musíme zajistit, aby to bylo podle mezinárodních auditorských norm, a, a k výzkumu. Zase postupy auditu, které jsou velice nákladné, tam, kde záruky nejsou jisté, potom ve vzdělávání, požadavek na komisi, týkající se eh, har, eh, harmonizace, eh, prohlášení o věrohodnosti, které by bylo vydáno předem, abychom si to mohli všichni prohlédnout. Zajímalo by mě, jestli k tomu kolegové nebudou mít nějaký jiný názor nebo otázkou. To, jak jsem řekl, je poměrně dlouhá zpráva. Potom externí akce, tady máme eh, určité obavy. Tady jsem vznesl otázku, jestli by nebylo dobré objasnit zásahy, co se týče externích akcí a rozvojových akcí, protože někdy se nejedná o akce společenství, někdy se jedná o akce mezivládní, co tedy má dělat komise, co má kontrolovat naopak účetní dvůr. Takže je tady celý soubor otázek, které je potřeba zodpovědět. Máme-li eh, provádět účinnější kontrolu. Co se týče předstupních strategií, tady jsme vyjádřili řadu eh, obav v tomto výboru, zvláště týkající se Bulharska a Rumunska. A potom Kosova. Tady znovu opakuji eh, návrh, který jsem učinil již dříve. Jedná se o žádost o národní účetní dvory, které by se měly podílet na práci v souvislosti s Kosovem. Když jsme jeli do Kosova eh, přeskoumat, co se tam děje, Udělali jsme si o té zemi lepší přehled, takže na to jsem potom naváhal. Jinak eh, k výdajům jako takovým nemám nic, potom ještě k infrastruktuře. Tady zase jsem uvedl, že komise nás musí informovat o všech projektech týkajících se, eh, týkajících se eh, všech budov, fondu budov to už se stalo, ale my bychom rádi, aby ta informace, tak jak byla podána, byla přesnější. A na závěr, pane předsedo, nemáme nic ke zvláštní zprávě účetního dvora, nic specifického. V zásadě jsem sem přepsal uh, názor kolegů, to, co k tomu oni napsali, takže závěrem navrhuji, aby parlament hlasoval pro udělení absolutoria, ale řeknu místo předsedovi komise, že to, jak já vidím tu současnou eh, situaci a řada kolegů se mnou souhlasí, že spokojeni nejsme a eh, zajímal by mě jeho názor na toto, tak jak se blíží eh, ke konci svého mandátu. Jedná se o absolutorium za rok 2007, ale my nemůžeme zajistit, eh, aby eh, parlament měl plný přehled toho, jak eh, komise se zhostila svého závazku, s kterým začala a který nedodržela. Takže rád bych tedy odpověď na tuto otázku, pane předsedo. Já rád bych také znal vaše stanovisko a jakým způsobem by se mělo postupovat, jaký pracovní program bychom měli Eh, zavést, abychom eh, někdy se dočkali v budoucnu pozitivního prohlášení o věrohodnosti. Děkuji, pane zpravodaji, za těmi několika slovy se skrývá opravdu velká práce. Pane místo předsedo Kalasy, máte slovo, prosím. Pane předsedo, pane zpravodaji, Děkuji vám za dobrou a konstruktivní zprávu a za sdělení, že absolutorium bude komisi sděleno. Návrh rozpočtu obsahuje celou řadu um, konstruktivních doporučení, které budou-li schválený rádi eh, provedeme. Samozřejmě, že zašleme zpravodaji poznámky písemně, ale dovolte, abych stručně zmínil některé body, kde se názor komise liší, anebo kde pravděpodobně um, usnesení potřebuje um, určitého vyjasnění. Za prvé, zpráva věnuje pozornost politice um, ehm, eh, rozvoji a výstavy komise. Pokud by personální screening nebyl na první pohled konzistentní, tak je to proto, že se um, užilo různých metodologií. Takže odstavec 121 by měl být vypuštěn. Za druhé, um, Eh, politika eh, zaměstnan, s ohledem na zaměstnance je dobrá věc, ale není eh, zmína v odstavci 23. Také bychom chtěli doporučit, aby zpravodaj upravil odstavce 124, 125, 5, 27 týkající se naší stavební politiky. Já jsem osobně investoval mnoho úsilí do toho, aby Eh, naše stavební politika byla transparentní a aby každý velký projekt byl eh, parlamentu sdělen, aby parlament byl informovan, ale je zde jasná autonomie mm, a eh, odpovědnost na straně komise a komise samozřejmě nebude intervenovat do pravomocí jiných. Pokud jde o řízení fondu komise pro Bulharsko a Rumunsko, tak tady ta doporučení jsou snad příliš přísná. Samozřejmě komise signalizovala určité vážné značné znepokojení, pokud jde o nakládání se finančními prostředky na základě misí v roce 2008 byly fondy pozastaveny. OLAF nyní těsně spolupracuje s rumunskými a bulharskými orgány a komise e, trvá na nutné kapacitě řídit fondy a na právní a soudní reformě. Souhlasím, že situace tam není ideální, ale věřím, že finanční zájmy Evropské unie byly ochráněny a e, vyvodilo se z toho poučení do budoucna. Pokud jde o paragrafy 5, eh, 7 a 8, tak se nedomnívám, že jsou zcela oprávněny. Eh, praxe komise, eh, pokud jde o účetnictví, je zcela v souladu s mezinárodními standardy účetnictví. Dovolte nyní, abych se zmínil o doporučení, které nemůžeme implementovat. V odstavci 57 o zemědělství požadujete, že Náklady eh, na reformu mají být eh, neseny příjemci, ale toto by mohlo poškodit rozpočet Evropské unie. Fondy by eh, mohly zůstat neuhrazené. na mnoha místech navrhujete nové, eh, nové povinnosti výkaznictví, například v bodě 33, 39, 37 požadujete o eh, seznamy výkonnosti systému jednotlivých členských států. Já chápu a podporuji tento nápad, ale myslím, že nejkoherentnější způsob, jak to udělat, je to, aby komise nadále dávala zprávy o problémových oblastech ve své výroční eh, zprávě, ve výroční zprávě o činnosti generálních ředitelů. Eh, tyto zprávy jsou k dispozici parlamentu a též veřejnosti, široké veřejnosti ročně. Pane zpravodaji, a toto mm, ostatně byla podstatná, byl podstatný bod zpravodaje. Ve vašem eh, odstavci 43 navrhujete konferenci o tom, jak dosáhnout pozitivního DAS. Já vítám tuto myšlenku. Konference může navazovat na narůstající konvergenci mezi institucemi o tom, co se má dělat. Německo například signalizovalo, eh, že postup DAS podle článku 248 podle smlouvy EU nefunguje diskuse je zde zapotřebí a měla by být součást konference. Myslím, že by tež pomohla získat podporu ze strany parlamentu v této věci. Děkuji vám. Ještě jednou eh, bych chtěl si či zopakovat eh, určitá slova která snad přesahují můj mandát. I pan minister uvedl, že se nemůže vyjadřovat k věcem, k nímž nemá mandát. Já bych chtěl se zmínit o jedné věci, kterou považuji za důležitou prohlášení o věrohodnosti. Samozřejmě se toho musíme zbavit a musíme nadále eh, usilovat o to, abychom získali pozitivního DAS. Podle mě je, se zde rýsují tři velké možnosti. První je demystikovat um, onen výrok, protože ten výrok, který v podstatě působí všechny problémy, je, že um, uh, účetní dvůr nemůže nám a vám a veřejnosti sdělit, že všechny transakce uh, podléhající um, teda uh, účetnictví jsou regulérní a správné. To znamená, že nic není v pořádku, že množství peněz je promrháno a tak dále. Je to velmi mm, mystifikující věta a e, ten, ta zpráva o absolutoriu a e, celá tato diskuse teda tomu nasvědčuje. Takže jaké možnosti zde jsou, abychom demystifikovali tuto možnost, to nevím. Určitě mm, je to věc smlouvy alespoň my nemůžeme iniciovat změnu smlouvy v této chvíli. Druhá eh, Druhý problém eh, je otázka tolerovatelné chybovosti. Ano, eh, účetní dvůr výrazně přispěl k této oblasti tím, když zavedl onu takzvanou signalizaci, která je velmi užitečná. A třetí bod radikálně přistupovat ke zdrojům z Fondu soudržnosti. Já nemám mandát, abych se k tomu vyjadřovat, je to můj osobní názor, ale jestliže rozdělíme fondy soudržnosti na dvě části. Jedna část bude e, směrována do chudších oblastí v Evropské unii, které bude identifikovat Eurostat a bude to teda z odpovědností členských států, včetně pravidel, auditu a tak dále. A e, pak půjde teda o žádné e, řízení těchto zprostředků a druhá část bude teda centralizována. Bude to jakýsi centralizovaný projektový fond v Evropě. V této chvíli diskutujeme um, zhusta o e, projektech infrastrukturního charakteru, o energetických projektech a toto všechno by skutečně mohlo být centrálně řízeno, hodnoceno, sledováno, monitorováno a auditováno centrálně. A pak bude zcela jasné, jaký bude výsledek. Když jsem zde byl naposledy a hovořili jsme o tolerovatelné chybovosti, tak jsme řekli, že je nutno alespoň zahájit, zahaj, je nutno zahájit diskusi o eh, nákladovosti kontrolních mechanismů. Je to velmi komplikovaná otázka. Eh, děkuji vám za pozornost. Toto byla z mé strany poslední poznámka, eh, do jisté míry improvizovaná. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo. Jsou nějaké připomínky ze strany účetního dvora k eh, návrhu zprávy našeho zpravodaje? Prosím, pane Boniči, máte slovo. Děkuji pane předsedo. Návrh eh, usnesení je velice podrobný a obsahuje řadu konstruktivních prvků, které stojí za eh, úvahu. Už jsme měli příležitost eh, hovořit o některých těch bodech se spravodajem a jestli jsem to dobře pochopil, tak budou ještě další pozměňovací návrhy. Určitě by pomohlo Tady se vede určitá debata o těch transakcích je nebo ne. To se týká metodologie a metodologie se již několikrát dostala pod mikroskop a myslím, že by bylo lepší, kdybychom se zaměřili ne na to, jak posel přináší zprávu, ale co lze udělat, aby se dosáhlo zlepšení těch finálních výsledků? Jak už jsem se pokusil vysvětlit za přítomnosti pana ministra. Ten výsledek, který máme, ten je velmi silný. Vážení kolegové, když řeknu a když účetní dvůr řekne, že nižší hladina hodno, eh, chyby, to znamená ta nejnižší hladina je tedy z 95% tedy pravděpodobností statistická vlastně je to, že je to nad 11%, tak myslím, že to je výsledek, který tedy bohužel zde objektivně je a je to také v souladu i s výsledkem z loňských let. To byl také další nezávislý vzorek, také tedy velikosti 180, takže se domnívám, že bychom se neměli tolik eh, tady v tomto stádiu zaměřovat na to, jakým způsobem nám posel přináší zprávu, ale spíše na to, co se s tím má dělat. Pan Kalas tady otevírá cestu k určitým zajímavým krokům. Je jasné, že aby se situace zlepšila, je zapotřebí se znovu od základu zamyslet nad oblastí strukturálních fondů, nejenom ale nad touto oblastí i nad dalšími oblastmi a především, jak je možné lépe je řídit, aby ve finále ten, ty peníze byly využity tak, jak to bylo eh, záměrem parlamentu a rady a ne způsobem nevhodným. Takže my jsme opakovali několikrát, že je potřeba se ještě více snažit o zjednodušování, více se snažit o to, aby když se eh, vypracovávají eh, pro, programy, abychom se podívali i na to, jaké budou náklady na jejich kontrolu a měli by Eh, být tedy ty náklady v odpovídající výši a v opačném případě je potřeba se znovu zamyslet nad strukturou takových fondů. Takže toto je dobrá zpráva, pakliže toto je zpráva, kterou dostaneme. Co se týče eh, zbytku usnesení o absolutoriu, my jsme tu debatu eh, sledovali velice pečlivě a nabídli jsme několik doporučení a doufáme, že, se, eh, že budou tedy vzata v potaz. Děkuji. Děkuji. To byly příspěvky členů. Pane Jergensne, máte slovo? Děkuji. Samozřejmě děkuji eh, panu Ody, panu zpravodaji za jeho práci. Já jsem byl loni v opozici, takže jsem si vědom, kolik práce to, eh, ho to stálo a eh, bylo, je to skvěle provedené. V socialistické frakci jsme také znepokojeni, podobně jako zbytek členů tohoto výboru, že eh, znovu, již po 14. za sebou se účetnímu dvoru nepodařilo tedy přijít s pozitivním DAS a pozitivním prohlášením o věrohodnosti z řady důvodů je to letos ještě složitější, co se týče tohoto postupu. Protože v posledních dvou letech a zvláště loni se eh, v tomto výboru podařilo eh, tlačit na komisi a i komise sama eh, přišla s novými iniciativami, které se realizovaly teprve tehdy, když výsledky těchto iniciativ už nemohly vůbec se eh, vlastně dostat do eh, letošní zprávy účetního dvora. A tudíž Eh, jsme získali tady znepokojící závěry z účetního dvora, ale domníváme se, že možná ty závěry účetního dvora příští rok nebudou tak špatné, protože ty reformy, které by je měly změnit, byly zavedeny teprve loni. Na druhou stranu, my udělujeme v tomto výboru absolutorium vždycky na rok. To je naše povinnost, na to musíme myslet a proto musíme tu kritiku vyjadřovat velice důrazně a musíme také převzít odpovědnost velice vážně, protože musíme přijít i z návrhy na to, jak situaci napravit, a to každoročně. Takže Vzhledem k tomu všemu i naše frakce pošle eh, pozměňovací návrhy k vaší zprávě. Snad se nám podaří i navázat na tu zprávu eh, z loňských let, tak aby ty, eh, ta propojení byla ještě jasnější. Je několik oblastí, kde se náš názor bude možná trošku lišit od názoru z pana zpravodé, zvláště co se týče eh, oblasti výzkumu tady by bylo dobré přijít i s nějakými pozitivními výroky, poděkování práce komisaře Posnika, kdy se snažil tu situaci ve své oblasti zlepšit. Eh, různá doporučení, kterými jsme přišli v posledních dvou či třech letech komisaři Potočníkovi, eh, ta doporučení byla vzata vážně a v některých oblastech eh, šel komisař ještě mnohem dál, než jsme čekali a žádali. Takže i když ještě přetrvávají v té oblasti určité problémy, eh, těžko říct, co by bývalá komise v této oblasti mohla udělat ještě lépe, tím uzavřu. Takže my podáme pozměňovací návrhy k celé té otázce zjednodušování. Mnoha závěrečná doporučení pana zpravodaje v té zprávě eh, vítáme a podpoříme je. A platí to i s ohledem na potřebu dalších zpráv a informací, které jste, pane zpravodaj, žádal. Chápu proč jste to tam uvedl, protože ty informace nejsou vždycky snadno k dispozici, špatně se porovnávají, nedostáváme je vždycky v ideální formě, ale pan Kalas má pravdu, když říká, že ty informace existují, takže by bylo asi dobré začít o tom hovořit s komisí a hovořit o těchto otázkách i v dalších frakcích jakým způsobem bychom mohli zavést v budoucnu lepší systém, abychom zabránili nedorozuměním a aby se nám snadněji pracovalo a co je ještě důležitější, aby veřejnost eh, eh, Evropy se mohla k těmto informacím, bude-li mít toto zájem, dostat. A chci ještě dodat jednu věc. co se týče eh, té kapitoly, kde se ve vaší zprávě hovoří o transparentnosti, pro nás transparentnost musí být jednou z priorit. I eh, v předchozích letech jsme na to důrazně upozorňovali. Vzpomínám si na zprávu pana Maldase, Eh, kde se o tom hovořilo, tam v transparentnosti byla věnována celá kapitola. Souhlasím s vámi, eh, co se týče odstavce, který už tam máte ve zprávě, tam pravíte, že musíme získávat veškeré informace o konečných příjemcích. To je rozhodně něco, co je v souladu s finančním nařízením, to je potřeba zavést, ale ještě zavedeno není. A Měli bychom také ještě doplnit, že informace, které máme, nejsou dostatečné v tom smyslu, že je není možné využít k porovnávání, protože nemáme zcela jasné záruky, že ty informace jsou přesné a nemáme ani žádné záruky od komise že ty informace jsou skutečně těmi informacemi, o něž jsme žádali. Já vím, že to je otázka právní, ale je to otázka, na kterou musíme dostat odpověď. A také by bylo správné, kdyby tam byla poznámka o celé té iniciativě k transparentnosti. Většina těch poznámek by byla samozřejmě pozitivních, protože se na tom hodně pracovalo v posledních letech, ale ještě je co zlepšovat a je to skutečně důležitá část celé této procedury. Potom eh, k fondům pro zahraniční věci a všechny ty peníze, které věnujeme na zahraniční styky. Souhlasím se všemi těmi eh, zpravodaji, nebo promiňte, souhlasím s výroky pana zpravodaje v této oblasti. Tady je důležité pamatovat na to, že krok první pro auditora je možnost vůbec informace získávat a vzhledem k tomu, že tady stále ta situace není uspokojivá, tak to, na to bychom se měli zvláště zaměřit. My uh, budeme i ve zbytku práce na této zprávě úzce spolupracovat. Souhlasím, že jde o dobrou zprávu a budeme se společně snažit o Eh, zprávu, která by doporučila udělení absolutorium. Ještě jedna poslední rada ode mě stálo by za zvážení a já to také navrhnu v jednom z pozměňovacích návrhů, že by ta zpráva začínala eh, těmi nejdůležitějšími závěry. Když se podíváte na ty dokumenty, které vlastně eh, dáme k dispozici veřejnosti, tak ty dokumenty se vlastně strašně špatně a složitě čtou a četly by se lépe a jednodušeji, kdybychom hned v úvodu uh, uvedli nejdůležitější závěr. Už v minulosti se tak postupovalo a myslím, že bychom se k tomu měli vrátit. Děkuji. Paní Gresle, máte slovo. Děkuji. Chtěla bych také velice srdečně poděkovat panu zpravodaji protože předložil opravdu obsahovou zprávu. Po reakci komisaře jsem poněkud znepokojena, protože si nejsem eh, jistá, zda jsem tomu správně rozuměla. V loňském roce jsme měli ten proces, který jsme měli, ale to jsme také odkázáni na určité přísliby a ústupky předem. Eh, pane komisaři, to znamená, že bychom teď měli slyšet, jak eh, se díváte na tyto eh, věci. To, co jste doposud řekl, neznamená, že to vůbec berete vážně, to, co bylo předloženo. Míníte vážně, myslím tu vaši reakci eh, na otázku eh, mechanismu verifikace v souvislosti s Bulharskem a Rumunskem, který se opravdu zkoumá a diskutuje z hlediska účinnosti. Netýká se pouze Bulharska a Rumunska, ale je to otázka, jak budeme zvládat zvládat budoucí rozšíření, jak budeme hodnotit budoucí kandidátské země, jak je budeme připravovat na členství v EU. To je hlavní starostí. E, nejde o diskuze to eh, nechme být, ale otázka je, co vyvodíme z toho velkého debaklu. A je to debakl, to, co zažíváme v Rumunsku a Bulharsku a je to debakl pro lidi, kteří tam žijí. Proto mě vaše reakce znepokojila. Také by mě zajímalo, jak eh, bychom se měli vstát dát eh, z těch zpráv podle Monta Name und Shame kritiky členských států. vyřekne eh, číst eh, tři a půl tisíce stránek, jsou to ty výroční zprávy, je to asi tři a půl tisíce stránek a já eh, beru eh, velké části jenom na vědomí, rok co rok a já si myslím, že bychom tady chtěli mít dokument eh, komise, protože annual activity to jsou dokumenty, které se týkají zprávy a my bychom potřebovali dokument komise s cílenými otázkami. A toto je vlastně taková syntéza a e, já si myslím, že to je dosti bezvýsledné a bezútěšné, jak komise pracuje, to je, myslím, dostatečně prokázáno. Buď eh, ta syntetická zpráva bude tím, co má být, tedy skutečným dokumentem, který se vyjadřuje eh, k podstatným otázkám řízení, anebo uděláme něco nového. A já vás prosím, abychom udělali něco nového, o, o tom potřebujeme zprávu a váš příslip. Eh, vy jste uváděl ty body, já jsem si je poznamenávala a nejsem si jistá, eh, zda ten nedobrý eh, pocit parlamentu k několika bodům jste správně pochopil. Asi tomu nebudete věřit, ale tyto body nejsou z mé strany. Opravdu já jsem s tím nepřišla, nejsem jediná, která se tím zabývá, proto si myslím, že se musíte vážně zabývat tou kritikou. Pokládám za důležité a my to také uděláme, že se stavíme ty požadavky, které zazněly ve zprávě, e- e- ke každému jednotlivému požadavku potřebujeme stanovisko komise. E, naše skupina by nedoporučovala prostě souhlasit. Potřebujeme jasné vyjádření komise v tom smyslu, že to bere vážně e, bez toho nátlaku, který jsme museli vynaložit v loňském roce. Děkuji. Paní Lučeva, máte slovo. Děkuji, pane předsedo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 Es ganz laut. Irgendwer hat was gegen die Entlastung der Kommission Zdá se, že někdo má něco proti udělení absolutoria komisi v této budově. Je to v pořádku? Funguje to? Geht's? can I continue? Ah. Yeah. Probujeme es nochmal. Bitte, Frau Kollegin. Zkusíme to ještě jednou. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Stop. govori na angliski. Budeme tedy hovořit švédsky, to možná půjde líp. znovu? Zkusíme to ještě jednou, paní eh, Lučeva. тъй като голяма част от... Yeah? Okay. It's in the cabin maybe. Ich glaube... Jestliže budete souhlasit, tak paní kolegyně se pokusí to přednést v angličtině. Nevím, jak daleko se dostaneme, ale já jsem jí velice vděčen za tuto vstřícnost. A doufám, že technika se mezi tím vyřeší. Můžeme se pokusit teda o angličtinu. Souhlasíte s ním všichni? Takže prosím, paní Lučeva, budete-li tak laskavá v angličtině, prosím. Děkuji. Vzhledem k tomu, že velká část zprávy je věnována Bulharsku a Rumunsku. Myslím, že je nutno říci k tomu několik slov. V předpolí této zprávy jsme mnohokrát diskutovali o problematice implementace evropských fondů v Bulharsku a Rumunsku a já mám za to, že publikace v této oblasti konstatují, že Bulharsko získalo jakousi nálepku nekorektního člena Evropské unie. Já se domnívám, že je důležité zlepšit komunikaci mezi Evropskou komisí a e, zeměmi Bulharskem a Rumunskem, ale nejenom e, Bulharskem a Rumunskem. To by se totiž mohlo stát eh, každé jiné eh, zemi, nejenom eh, našich dvou zemí, ale každé jiné z nových členských zemí. A proto se domnívám, že je velmi důležité, aby Evropská komise předložila konkrétní opatření, opatření ve snaze zlepšit tuto komunikaci. Kromě toho bych chtěla říci, že je nutné získat jakousi detailní zprávu, to znamená o zprávu o konkrétních výsledcích šetření Bulharsku a Rumunsku, protože toto nálepkování Bulharska jako nekorektního partnera by jinak mohlo pokračovat. Mus myslím, že je potřebné uplatňovat více konkrétních postupů. Já to říci mohu, protože všichni z vás vědí, že v letošním roce Bulharsko vzalo na zřetel všechna opatření ve snaze zlepšit eh, eh, situaci v zemi gratuluji panu Odírovi k jeho zprávě, protože zde vůbec poprvé zhledávám eh, opatření na adresu Evropské komise o tom, jak utvářet vztahy k těmto dvěma zemím, Bulharsku a Rumunsku. A doporučení trvat na zlepšování výsledků a zlepšovat mechanismus implementace a kontroly. Toto je ostatně obapolná zodpovědnost Samozřejmě, že Bulharsko jako země je zodpovědné za eh, čerpání fondu, ale i Evropská komise má eh, určitou odpovědnost za tento proces, protože mnohé postupy eh, byly schvalovány v průběhu předvstupního období, když delegace Evropské komise působila přímo v Bulharsku. A proto je velmi důležité konstatovat, že nový mechanismus v podobě strategického dokumentu pro všechny ty země, které se budou připravovat na přistoupení k Evropské unii, eh, by eh, měla být připravena komisí protože je zcela běžné mít čas na přípravu a na utváření svých vlastních mechanismů. A také mít čas eh, na eh, přípravu dobré implementace fondů Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Mulder, prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem si říkal, že jsem na seznamu, chtěl jsem mluvit až po komisi, ale to nevadí. Děkuji za slovo. My ještě o tom musíme u nás ve frakci hovořit, ale já nemohu eh, komisi ujistit podobným způsobem jako ostatní řečníci, protože je tady veliké přání navrhnout eh, odložení udělení absolutoria. Proč? Domníváme se totiž, že to zlepšení dosažené není velké, je příliš pomalé. Podíváme-li se na tuto komisi, jakého zlepšení dosáhla, když to extrapolujeme na budoucí roky, tak do 25 eh, let dosáhneme pozitivního DAS. A to není rozhodně nic povzbuzujícího. Za druhé, Eh, v samém jádru interinstitucionální dohody stojí, že budou eh, výroční souborné zprávy. Když se podíváte na usnesení za poslední tři roky eh, parlamentu, tak se dosáhlo rozhodnutí, že budou národní deklarace. Komise loni řekla, že na to nepřistoupí, pak jsme trochu čekali a vyslali signál, že posléze tedy na to přistoupí, ale doposud není vůbec jasné, co udělali dokonce i zpravodaj v článku 20 praví, že komise vlastně nejednala v reakci na usnesení pana Jergensena, eh, co se týče absolutoria eh, za rok 2006, eh, aby se vypracoval příslušný dokument o kvalitě výročních souborných zpráv. Komise to vlastně nesplnila. Eh, to eh, takhle respektuje parlament. A teď od něj chce absolutorium. My si v naší frakci to budeme muset opravdu velmi eh, velmi rozmyslet. Komise parlament naprosto ignoruje, jedině mu pochlebuje a když potom přijde, přijde na absolutorium, tak je čeká. Děkuji. Děkuji, mám za to, že komise to takto musí vzít na vědomí s tím, že má kdykoliv možnost na to reagovat. Nyní má slovo pan Botopolos, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě přesné odborné poznámky, ale také bych chtěl navázat na to, co právě uvedl pan Mulder. Já chápu vaše starosti připomínky, ale přesto přeze všechno se domnívám, že by bylo poněkud nadsazené v letošním roce neudělit absolutorium, protože komise toho podnikla mnoho. Nejsme zcela spokojení, jak zpravodaj uvedl, ale udělala toho mnoho a dobře víte, stejně jako já, že i volby v letošním roce jsou eh, určitým faktorem. Nedomnívám se, že eh, volební eh, rok by měl být tím rokem, kdy neudělíme absolutorium Kromě toho mám dvě spíše odborné poznámky. Obsahově eh, jsem v zásadě zcela zrozuměn s tím, co uvedl pan Jorgensen. Obsah, ehm, obsahová náplň zprávy je dobrá a eh, s určitou korekturou tu či tam eh, ji lze ještě vylepšit, ale pak eh, chci říct něco zásadního k Olafovi a o Olafovi, myslím, mluvit musíme, neboť patří eh, do našeho arzenálu transparentnosti. Dáli se to takto říci. Ve francouzštině to nemám k dispozici, ale pouze v řečtině a angličtině, ale nevím přesně, jestli děláte Olafovi výčitky, mm, když pravíte, že to tak tak dobře nefunguje, anebo jestli e, pouze e, naznačujete, že OLAF nemá k dispozici dostačující prostředky, aby pracoval uspokojivě. To je otázka. Zpráva paní Kresle tež naznačuje, jak důležité toto téma je. A pak druhá poznámka k bodům 66 e, až 68 Tady vůbec poprvé se nehovoří o roce 2007, nejbrž o letech 2000 až 2006, o celém tomto období. V podstatě e, se zde obecně analyzuje stav fondu e, soudržnosti a dalších fondů. Paní Gressler se podívala na článek 67. Já eh, nejsem z těch, kteří eh, staví barikády, eh, jestliže mm, je mázem terčem kritiky, ale mám za to, že v bodech 66 a 68 se hovoří o šestiletém časovém rámci. Já Řecko trochu znám a prvním roce skutečně byly problémy velké, ale od té doby se systém pozměnil a já se domnívám, že to pojmenovávání a zostouzení zemí je ten právný prostředek. Nemyslím, že to je správný přístup. Má ještě k tomu něco komise, jinak má slovo pan zpravodaj, pan Odí. Merci, euh, merci. Děkuji pane předsedo. A nejprve chci poděkovat všem kolegům za komentář, s kterým laskavě přišli. Já jsem si všechno poznamenal, to, co si myslí místo předseda komise k poznámce pana Jergencena o zlepšení některých odstavců týkajících se transparentnosti. Souhlasím s tím, že tyto odstavce je třeba eh, zlepšit. Žádný problém. Chci poděkovat paní Gresle i paní Lučevě za jejich názory a také chci spolupracovat s kolegou panem Muldrem, bude-li si to přát. Co se týče některých aspektů zprávy, sdílíme obavy, myslím všichni z nás, že e, máme tedy pozitivní DAS, prohlášení o věrohodnosti, nebo abychom je měli. Zdá se, že e, velikého zlepšení dosaženo nebylo. Chceme-li oddálit rozhodnutí o udělení absolutoriu, tak se o tom nebude hlasovat, pak by to celé trvalo moc dlouho a pak bychom zjistili, že se absolutoriem budeme zabývat ještě v říjnu, pak, se, eh, pak to bude všechno jinak a možná se eh, to vyvine v hlas proti. Takže si nemyslím, že by Eh, takové oddálení eh, vyřešilo problémy. Myslím, že bychom naopak měli požádat komisi, aby nám sdělila, jak a kdy bychom mohli získat konečně pozitivní DAS, když jsme tedy se dívali na to, jak vzniká smlouva, až uvidíme, jak účetní dvůr a komise pracují na tom Prahu významném na konci takové konference by bylo už by mělo být možné, abychom definovali tu situaci tak, abychom skutečně mohli dosáhnout pozitivního DAS. Potom k odstavci 20, o němž hovořil pan Mulder. Jako o e, zdůvodnění pro odložení absolutoria, já si myslím, že nám neposkyt, neposkytuje dostatečné zdůvodnění ve světle politických dopadů takového rozhodnutí. A potom se týče kolegy Potopaluse a jeho poznámce k Olafu. Ano, všichni se dohodneme na tom, že Olaf musí mít více zdrojů. Možná, že to není dobře naformulováno, tomu se budu ještě věnovat a potom tady pojmenovávání a zostouzení konkrétních členských států v tom odstavci o soudržnosti. Možná, až budeme hovořit na kompromisních pozměňovacích návrzích mezi tedy různými poslanci a stínovými zpravodaji, jestli stínový zpravodaj bude chtít eh, tedy eh, některé ty konkrétní odkazy jmené eh, vyškrtnout z toho odstavce, můžeme o tom ještě eh, hovořit. Eh, na závěr chci říci, že mám radost, že se nám podařilo vést takto konstruktivní debatu povšiml jsem si, že někteří poslanci jsou znepokojeni a budu směrem ke komisi trvat na tom, abychom, až se bude připravovat debata na toto téma na plenární zasedání, budeme muset udělat něco s tou vysoce neuspokojivou situací. To jsme vlastně připravovali už 9 měsíců, protože u 14 měsíců eh, eh, vlastně za sebou. E, ta situace je velice neuspokojivá a parlament přesto vždycky udělil absolutorium. My musíme v plenárním zasedání dosáhnout toho, abychom byli tedy ujištěni, že jednoho dne e, rozhodně budeme moci mít pozitivní DAS. A ještě e, jedna poznámka, když jsem pracovala na té zprávě, tak jeden z mých pracovníků mi řekl, že parlament je jakýsi pes, který štěká, ale nekouše. No, ať si dají pozor, protože jednoho dne tenhle parlamentní pes kousne a to se budou všichni divit. Takže si myslím, že přišla doba, kdybychom to všechno měli dát zcela jasně na stůl a měli bychom žádat jménem občanů po komisi, aby nám poskytla dostatečné ujištění, kdy my se budeme moci obrátit na naše voliče s tím, že jsme eh, odvedli svou práci, že kontrolujeme, jak se využívají peníze daňových poplatníků v Evropě a eh, že exekutiva dodrží slovo pana Barosa, eh, co se týče data, kdy konečně se nám dostane pozitivního DAS. Děkuji. Dě- Děkuji a ještě jednou srdečně blahopřeji. Ještě nejsme hotovi, musíme ještě pracovat a proto buďme obezřetní s těmi blahopřáními. Nicméně odvedl jste spoustu práce a děkuji vám za to, za tuto dobrou práci, pane Odí. A k závěru tomuto bodu, prosím, eh, uzávěrka pro předkládání pozměňovacích návrhů je eh, čtvrtek 19. února 12 hodin. Prosím, eh, podívejte se ještě jednou na další eh, plánované termíny. V pondělí 16. března bychom eh, měli ve výboru hlasovat. Budeme-li to stíhat, tak snad ještě přibereme i 19. a v plénu by se měla tato zpráva ocitnout ve Štrasburgu ve dnech 21. až 24. E, nyní končíme s rozpravou a přistupujeme k bodu číslo 6, to znamená absolutorium pro další instituce. Příslušným členem je pan kolega Sönegard. Máte slovo, prosím. E, tak, e, Děkuji. Mým úkolem je zabývat se absolutoriem eh, vůči jiným institucím a to je trochu problém. My jsme se rozhodli uplatněním prioritizace, že eh, přeskoumáme absolutorium eh, vůči radě. Proč jsme si vybrali právě ji? Protože v našem výboru jsme opakovaně, rok po roku opakovali, že nejsme spokojeni s tím, jak eh, rada vůbec eh, nevěnuje žádnou pozornost tomuto našemu úkolu. Jinými slovy, hovořím o tom, že by se peníze měly vydávat odpovědně. A nejlepší příklad jsme viděli právě před chviličkou. Zástupci rady, kteří zde právě byli, ještě těsně předtím, než eh, přišla řeč na eh, tedy účetnictví rady, se prostě zvedli a odešli. Docela jednoduše se zvedli a odešli. Tomu já neříkám dialog. Tomu já vůbec neříkám dialog. Eh, co se týče dalších institucí, eh, tady je prostor pro diskuse, jestli nám poskytnou odpovídající spolehlivou eh, odpovědí, odpověď, ale eh, s radou se nikdo prostě srovnat nedá. Rada se té diskuse ani neúčastní. Prostě si dělá, co chce. Jakoby mimo kategorii, jak se to tak říká v rámci závodu Tour de France. Tak jak tedy o tom hovořit? Tady není prostor pro diskusy, takže já teď chci poděkovat sekretariátu stínovému zpravodaji. Eh, dobře se nám spolu spolupracovalo a efektivně a já vám představím tu zprávu, z čeho vychází. Někdo ji může považovat za příliš kritickou, ale každý jistě nahlédne, že je docela dobře možné, že odmítneme absolutorium radě. Možná se vám to bude zdát příliš drsné a proto je potřeba zdůraznit, že tato zpráva, kterou máme před sebou, je jednoduše pokračováním stanoviska, které tento výbor zastává už celá léta. Vrátím se do roku 2002. Před touto dlouhou dobou tento výbor vznesl návrh, aby se, eh, aby se absolutorium udělilo eh, že se v minulosti eh, dostatečně nekontroloval implementace určitých částí rozpočtu. Parlament považuje to, že vzhledem ke stále provoznější povaze eh, výdajů financovaných eh, ze správního rozpočtu Rady v oblasti zahraničních věcí, bezpečnosti a obrany a justice a vnitra. Je potřeba rozsah tohoto aranžma vysvětlit s ohledem na eh, tradiční správní výdaje na provoz v těchto nových oblastech politiky. A toto stanovisko zaujal eh, parlament i v roce 2007 eh, ústy tohoto výboru. A také v roce 2005 pro maximální transparentnosti eh, v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti žádáme radu v souladu s bodem 42 v interinstitucionální dohodě, aby se dohodla, že se neobjeví žádné výdaje na společnou bezpečnostní a zahraniční politiku a parlament si vyhrazuje právo podniknout nezbytné kroky, pakliže rada tuto dohodu poruší. Takže tolik citát. A co se týče absolutoria pro rok 2006, Rada nepředala zprávu o ročních aktivitách parlamentu a parlament eh, vyzývá radu, aby eh, zvrátila rozhodnutí nepředávat parlamentu svou eh, zprávu o činnosti, protože parlament stojí o větší transparentnost vůči evropské veřejnosti. Ano, takže je to zcela jasné, že Prostě se to opakuje rok po roce za posledních celých sedm let. Tento výbor a celý parlament trvali na tom, aby jako zástupci občanů a daňových poplatníků Evropy, eh, že musíme my všichni konat naši povinnost, plnit naši povinnost a ta se vztahuje i na dozor nad tím, jak se eh, nakládá s penězi daňových poplatníků a řídí se to jak nás, parlamentu, tak také komise, tak také rady. Bohužel jsme nuceni říci, že i rada se drží svého stanoviska a prostě vůbec s tímto eh, výborem nechce hovořit. Je zcela jasné, že chtějí, abychom schválili jejich účetní uzávěrku a abychom na sebe převzali veškerou zodpovědnost za jakékoliv jejich chyby a omily. Ty dokumenty, podívejme se na cestovné, náklady na cestovné, ku příkladu, dva, eh, bod 2202 a nebo překladatelské služby. 66 těch částek zde se tady objevují jako zcela, zcela samostatné položky a to je 12 milionů euro, které byly převedeny vlastně ze nákladů na tlumočení na náklady na cestovné. Proč? Proč se to stalo? To je naprostá záhada. Proč tak obrovská částka se eh, vlastně nezúčtuje normálně přes rozpočet? Možná, že proto existuje zcela logické zdůvodnění, akorát nám je nikdo eh, nepřidal, protože rada s námi vůbec není ochotná mluvit. Znovu rada odmítá akceptovat naši výzvu, aby přišli do parlamentu a se mnou a se stínovým zpravodajem o těchto otázkách hovořili. Rada není ochotná nám říci, jak sestavuje svůj rozpočet, není eh, ochotná skládat účty parlamentu a já jako zpravodaj to nepovažuji za přijatelné. Souhlasím naprosto s panem předsedou, který řekl, že ta auditorská činnost je nezbytná pro důvěryhodnost našich institucí. To, jak nakládáme s penězi daňových papotníků, pakliže nebudou výdaje eh, podrobně kontrolovány, jak máme čekat od evropských občanů, že budou mít nějakou vůbec důvěru v evropské instituce. Eh, I za několik měsíců my budeme skládat účty, budou volby do Evropského parlamentu. Já si nemyslím, že můžeme tvrdit, že děláme svou práci, když udělíme absolutorium k účetní uzávěrce, kterou jsme vůbec eh, nemohli možnost zkontrolovat a vidět. Nedostali jsme odpověď ani na ty nejzákladnější, nejjednodušší otázky. Já nechci radě hned a priori odmítnout absolutorium. Já absolutorium rád udělím, ale k tomu potřebuji nějaké alespoň základní informace. Takže bychom se měli ještě jednou pokusit eh, požádat radu o odpovědi na naše otázky. Nevím, jestli z toho něco užitečného bude, ale musíme udělat vše, co bude v našich silách, aby se nám dostalo nějaké odpovědi. A pak se podíváme na to, jak se k tomu rada postaví, jestli pozitivně nebo negativně, a podle toho se rozhodneme, jak budeme hlasovat. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Eh, hovoříme teď o radě, ale můžeme hned vzít eh, na pořad jednání i další instituce, ale teď mám dojem, že je to eh, pozice k absolutoriu rady, takže vyzývám radu, aby k tomu zaujali stanovisko nejprve rada, ale možná, že máte nějaké plány do budoucna. Takže teď pomalu, prosím, pane zpravodaji. Pa, pardon. Že nejprve radu a potom vezmeme ty ostatní. Že nejprve vezmeme radu a potom budeme hovořit o ostatních. Dobře. Takže nejprve vyjádření ze strany rady, žádné vyjádření. Na to jsme zvyklí. Promiňte, to tedy potvrzuje pan zpravodaj, že nemůžeme eh, schovávat peníze před daňovým poplatníkem, to nepůjde. Máme nějaký komentář ze strany účetního dvora? Jde tady o členské státy. Takže pan Potopolos a potom pan Javier Pome se hlásil o slovo. Pan Potopolos. Děkuji. Jako stínový zpravodaj eh, za socialisty eh, k této velice důležité zprávě a velice důležitému tématu musím zpravodaj říci, že socialisté plně souhlasí s jeho stanoviskem a ještě chci uvést dva další důvody, proč je tak důležité, abychom konečně něco od rady dostali. Chci také zdůraznit skutečnost, že tady nikdo z rady není, že nám poskytuje právo nám všem, kteří už celá léta tvrdíme, že je zapotřebí od základu změnit ten institucionální rámec, zvláště v otázkách bezpečnosti a obrany. Tady musí eh, rada s námi mluvit jedním hlasem a ne se schovávat pořád za někým a říkat, že to eh, si vezme na starost další předsednictví. To je úplně jiná otázka. Takže ty dva důvody, které bych rád uvedl, ještě k tomu, co už uvedl eh, pan zpravodaj. Vzhledem k tomu, že teď nemáme odpovědi od rady. Za prvé, ta, tahle eh, slavná gentlemanská dohoda, o které jsme tolik slyšeli, ale většina z nás ji ještě neviděla, tady je další problém, na který ještě nikdo neupozornil. A to ten, že kdyby, jestli byl podepsán eh, v 70. letech, kdy nebyly vůbec žádné výdaje na bezpečnost a obranu. Toto je úplně nová oblast, kterou je potřeba zpracovat, takže se nemůžeme schovávat za nějakou gentlemanskou dohodou ze 70. let, když se jedná o úplně novou politiku Evropské unie. A ještě navíc, eh, ten současný vývoj v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, která doufejme co nejdříve eh, vstoupí v platnost, celý tento vývoj úplně mění institucionální rámec v oblasti bezpečnosti a eh, vnějších vztahů. A když tuto změnu neprovedeme nyní, když ty odpovědi nezískáme nyní, tak se nám může stát, že to téma úplně ztratíme, až eh, vstoupí v platnost nový zástupce, nová zpráva, kdy během těch prvních několika let ani nebudeme vědět, kdo má co na starosti v otázkách bezpečnosti a obrany, takže myslím, že je velice důležité, abychom ty odpovědi slyšeli teď a ne teprve příští rok. A to, co řekl pan zpravodaj, bylo velice důležité a zajímavé. My přece eh, nechceme, aby nás přibírali k tvorbě politiky. My chceme znát, proč je zde tolik eh, takové zvýšení cestovních výdajů. Je přece naším úkolem jako parlamentu, je to v rámci našich, eh, naší práce, naší instituce. Bez toho my nemůžeme plnit své úkoly. Je to zcela jednoduché. Děkuji, Javier Pomas Reis. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl napřed položit otázku, kde je rada? Kde je? Stojí zde eh, dvě eh, jmenovky s nápisem rada, ale Já teď nevím, jestli sledují debatu um, zprávy o DI, anebo ne, ale každopádně by bylo lepší mít zde dva svědky než žádného. Rada je přece uh, stěžejní instituce. A teď ještě někomu zvoní mobil, to je strašné. Takže Rada je stěžením orgánem a pan komisař Kalas měl dnes plné ruce práce a přesto se účastnil celé diskuse eh, ke zprávě jeho. A eh, nyní tady sedíme, mm, proti nám prázdné dvě židle vyhrazené radě. Domnívám se, že bychom skutečně měli konečně radu vyzvat je čím dál tím těžší pro parlament eh, navázat s radou spojení. A rada přece musí skládat své účty i eh, té druhé straně rozpočtového orgánu, to znamená eh, nám. A tato nepřítomnost či mlčení rady je též důvodem, že není schopna eh, reagovat na naléhání a prozby našeho zpravodaje, to znamená vyhovět žádostem o pracovní schůzky a tak dále, eh, abychom mohli skutečně diskutovat o tom, zdali udělit absolutorium či nikoli. Tato nepřítomnost opět jednou stvrzuje eh, nedostatečný dialog, který postrádáme i ve vztahu k jiným institucím či orgánům, protože konec konců musíme budeme my rozhodovat o absolutoriu orgánů od nejmenších až po nejvyšší, ale všichni mají eh, pro nás čas a eh, otevřené dveře výjima rady. Bylo již řečeno, že gentlemanská dohoda ze 70. letech existuje, ale to je tež poněkud eh, podivné. Evropský parlament nyní musí žádat o text gentlemanské dohody, protože eh, ten se nalézá pouze v dokumentech rady. To znamená gentlemanská dohoda, ale podklady o ní má pouze jedna strana. To přece nejde. Mm, obě strany by měly mít právo eh, do ní nahlédnout. Jsou to gentlemani, kteří skrývají své podklady a my nevíme, co eh, bylo dohodnuto a na čem se usnesli v 70. letech. Nikdo nám neodpovídá na telefonáty, na dotazy a tak dále. Takže kde vůbec nalezneme tuto gentlemanskou dohodu? Je to snad eh, pouhá legenda, která se uh, Eh, jak si dochovala z dávné minulosti. Já eh, nerozumím tomu, že se vůbec tady někdo může odvolávat na gentlemanskou dohodu ze 70. let, eh, do níž nikdo nemůže nahlédnout a která je někde ukryta v jakési zásuvce rady a proto musím zcela formálně celou tuto záležitost spochybnit ta údajná gentlemanská dohoda, kterou jsme údajně někdy ehm, dojednali a která se nachází pouze v eh, šuplíku rady. To je naše výtka na adresu rady. A rada je stále ještě nepřítomná a otáčí eh, eh, se k nám zády. Podle ustanovení z Lisabonu by rada měla mít alespoň tolik cti a úcty vůči nám, aby se ukázala, aby naslouchala tomu, co říkáme. Takže prosím naléhavě o to, aby rada na naše dobře nebo do, na naše fundované otázky odpověděla. My přece nemůžeme dopustit, aby se zde rada vždy zaskvěla svou nepřítomností. My musíme být informováni a musíme eh, též eh, mít právo na odpovědi. A proto mm, toto podporuji, podporuji osobně i eh, zpravodaje a žádám ještě jednou, aby se rada nezabarikádovala za jakými si gentlemanskými dohodami, které nikdo nezná a aby fakticky reagovala na naše dotazy dotazy a žádosti. Děkuji. Pan Odi, ano, máte slovo. Ano, to je opravdu nesmírně nepříjemná situace. V kuluárech jsem slyšel, že se u té gentlemanské dohodě jedná o rozpočet, o prognózy výdajů, a vzájemné respektování mezi institucemi, ale že nejde o naplňování rozpočtu a my tady hovoříme o plnění rozpočtu takže tento princip se netýká plnění rozpočtu a proto musí být transparentní a přístupný občanům. Proto tedy radu nechápu. Pane předsedo, neměli bychom e, položit otázku k ústnímu zodpovězení na plenárním zasedání radě jako symbolické gesto, aby se k tomu rada vyjádřila. Já chápu postoj zpravodaje, když použijeme postup udělování absolutoria, abychom vyřešili řešili problém eh, dohody mezi parlamentem a radou, byla by to také určitá možnost. Tedy k postupu stanovisko zpravodaje, když se dívám na text v našich podkladech, tak tam jsou tečky. Eh, navrhuje pan zpravodaj odložení bude každý eh, předkládat pozměňovací návrhy a budeme vypracovávat kompromisy. Jak nakonec bude ten postup v parlamentu vypadat? Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že Mm, se mm, dostáváme do časové tísně díky postoji rady. A mm, snad by řešením mohlo být to, že vy jako předseda tohoto výboru sdělíte radě, že pokud eh, se nedostaví a nezúčastní debaty, budeme jim muset odmítnout udělit absolutorium, protože my nemůžeme převzít zodpovědnost, jestliže oni s námi nediskutují, nezískáme odpovědi na naše otázky. Takže v podstatě je zde pouze jedno riziko pro ně, a sice to riziko, že jim neudělíme absolutorium. Eh, domnívám se, že mm, by se dostavili, kdyby od vás eh, slyšeli tuto výpověď. Uvidíme. Dobře, zítra si to projednáme mezi jednotlivými politickými skupinami, ale jak se na to dívám, je tu eh, široká rozhodnost v našem výboru v tom smyslu, že nemůžeme předstoupit před daňové poplatníky eh, vzhledem k mnoha poli- milionům, které eh, vynakládáme a nemáme dostatek informací. Já si myslím, že to bychom mohli také vystavovat bianko šeky, a proto musíme učinit opatření, která jsou zapotřebí, pane zpravodaji, abychom uzavřeli tento bod. Máte slovo. A potom zazněla ještě konkrétní otázka eh, kolegy Odyho, jak jsou tam ty jednotlivé body. Ano, děkuji. Eh, chtěl bych eh, odpovědět na otázku pana Odyho. Je to zcela konkrétní otázka. Chtěli bychom předložit dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká udělení absolutoria a druhý se týká zamítnutí udělení absolutoria. A já mám ten dojem, a můžete mě v tom ještě podpořit, že bychom se měli ještě jednou pokusit požádat radu, aby odpověděla na naše otázky a až budeme potom v březnu hlasovat? Bude pro mnohé z nás rozhodující vědět, zda rada konečně odpověděla na naše otázky či ne. Máme tedy tyto dvě možnosti do března. A potom dáme radě pátou, šestou, sedmou příležitost odpovědět na naše dotazy a konečně se zachovat. Co se týče otázky té gentlemanské dohody, měl by se každý ve své zemi obrátit s dotazem na svou vládu, zda vůbec takováto gentlemanská dohoda existuje, protože pokud by existovala takováto dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem, tak by přece všechny členské státy o tom měly být informovány. Rada není nic anonymního. Jsou v ní konec konců zástupci členských států, takže každý eh, ve svém národním parlamentu nebo ve vládě by měl mít eh, zásuvku, kde by eh, bylo možné nalézt tuto gentlemanskou dohodu. Jinak vám děkuji za podporu a myslím, že jsme všichni zajedno tom ohledu máli náš výbor hrát nějakou roli v oblasti kontroly nad prostředky, potom musíme získat tuto informaci, jinak to nemá smysl. Děkuji. E, myslím, že... Zeit geben. Děkuji, myslím, že dáme radě čas až do příštího jednání, navrhuji tedy do 10. března, ať nám něco předloží, jinak bychom potom neměli dost času. Pane zpravodaji, když říkáte, že se má každý doma informovat, ale tato domělá gentlemanská dohoda je už tak stará. Když se dívám kolegyně Kresle, eh, pan kolega Mulder a Ody eh, by se mohli zeptat, protože ostatní členové FE nebo členské státy vůbec nebyly členy Evropské unie. Tenkrát to bylo šest členů eh, eh, evropských hospodářských společenství. A teď poslední od eh, ještě pan zpravodaj. Děkuji. Další bod je udělení absolutoria účetnímu dvoru to bod 7 a navrhujeme udělit absolutorium generálnímu sekretariátu Soudního dvora. Týká se to období 2006-2007 a co se týče k účetnictví, máme tu čtyři body. Za prvé, soudní dvůr v, na, zveřejnil eh, administrativní výdaje na rok 2007 a i když jsou ještě určité problémy s tlumočnickými služba, službami, s zavedením informatiky, protože je obtížné zaměstnat kvalifikované síly. Eh, došlo k určitému omezení, i když tu je ještě jeden závažný problém a to jsou eh, řízení eh, prvé instance. Této, do této zprávy Soudní dvůr začlenil kapitolu, která se týká dopadů dřívějších absolut absolutorii a také se to týká zprávy eh, účetního dvora. Myslím si, že to je dobrý bod že bychom i ostatním institucím měli eh, doporučit takto postupovat, ale chtěl bych soudnímu eh, dvoru rozhodně k tomuto opatření poblahopřát. Rád bych ještě zopakoval, že rozhodnutí, která učinili členové soudního dvora vzhledem k finančním zájmům, by se měly zveřejňovat na webové stránce soudního dvora. A návrh eh, jmenovat nezávislého auditora, který vypracuje právu. Eh, myslím si, že to je dobrý prvek pro zajištění věrohodné kontroly. A to je, myslím, velice pozitivní a doufáme, že Soudní dvůr na to také zareaguje pozitivně. Budeme hned pokračovat dále. Eh, jsem proto, abychom probrali všechny najednou. A zatím to byly pozitivní výsledky, pane zpravodaji, bod 8, ten se týká účetního dvora. Ano, děkuji. Účetní dvůr, další bod. Tady navrhujeme rovněž absolutorium udělit na, za účetní rok 2007 a e, se zadosti učiněním konstatujeme, že Existuje zpráva předběžného auditu z prosince 2007, podle níž jsou administrativní postupy v souladu s mezinárodními normami a musíme tež držet palce, aby e, tyto mezinárodní účetní eh, normy skutečně i dosáhly svého cíle. A eh, se zadosti učiněním rovněž konstatujeme, že členové účetního dvora tež předložili prohlášení o svých finančních zájmech a svém eh, majetku, ale litujeme, že tato prohlášení jsou tajná opakujeme mm, e, náš požadavek, aby tato prohlášení byla zpřístupněna v podobě veřejného rejstříku a tež e, na internetu. A také bychom chtěli, aby e, byl pojmenován veřejný kontrolor, či jmenován veřejný kontrolor, který bude pravidelně každoročně přednášet nebo prezentovat kontroly a také by účetní dvůr eh, měl ještě do eh, prohlášení zapracovat eh, kapitolu, kde budou uvedeny Um, uh, navazující opatření, opatření navazující na rozhodnutí uh, parlamentu. Dále um, další bod a sice sociální a hospodářský výbor. I tady navrhujeme udělit absolutorium. Je zde řada pozitivních doporučení na uh, příslušné období, ale um, tež další doporučení. Přejeme si, aby prostředky hospodářského a sociálního výboru zveřejnili veškeré své činnosti, placené či neplacené. A aby toto prohlášení bylo eh, závazné pro všechny zaměstnance a rovněž navrhujeme nezávislého auditora. Další prvek je skutečnost, že výroční zpráva o činnosti eh, vykazuje mimořádnou eh, kvalitu, mimořádně dobrou kvalitu a v příští zprávě bychom se měli eh, dozvědět, jak eh, hospodářský a sociální výbor zareagoval na minulá doporučení parlamentu, buď teda pozitivně, něco z toho vyvodili a pokud ne, tak nám musí vysvětlit, proč ne. Musíme se teda k tomuto tématu ještě vrátit a doufáme, že i zde bude jejich reakce pozitivní. Pokud je o výbor regionu, k němu se vrátíme později, protože tam je toho víc. Dále bod 11, Evropský ombudsman Kreutzmann. I tady eh, navrhujeme absolutorium za rok 2007 udělit. Je zde celá řada pozitivních eh, faktorů, k nímž eh, došlo například 14. prosince Evropský ombudsman, opravuje se řečník, 14. prosince 2007 bylo přijato rozhodnutí o výročním prohlášení ohledně prohlášení o zájmech, což je též uveřejněno na webových stránkách a je též pozitivní, že 2. června 2008 ombudsman přistoupil eh, k meziinstitucionální dohodě z roku 99 ohledně interní kontrolní činnosti OLAFu. A pro od, po ombudsmanovi též požadujeme, aby v příští zprávě o činnosti e, zapracoval i kapitolu obsahující e, podrobnosti o opatřeních navazujících na doporučení parlamentu k uplynulým e, absolutorím. Dále další bod Evropský inspektor ochrany údajů. I zde navrhujeme absolutorium udělit protože i zde došlo k pozitivnímu vývoji, eh, eh, který podporujeme a chválíme. Eh, nicméně stejně tak jako u předchozích subjektů požadujeme, aby v příští zprávě o činnosti byla zahrnuta další kapitola, která podrobně rozebírá opatření navazující na dopo, minulá doporučení parlamentu. Takže prakticky se musíme postarat o to, aby práce, kterou ročně odvádíme, byla kontinuálně rozvíjena dále, tak aby zde i existovala provázanost mezi jednotlivými zprávami a abychom na základě toho viděli určité, určitý pokrok. A doufám tež, že Evropský inspektor ochrany údajů na eh, tento podnět zareaguje pozitivně. Děkuji vám. Pane zpravodaji, měli bychom extra projednávat bod 10. Já jsem pro to, abyste o tom informoval. Můžeme to přece k tomu přidat výbor On... Takže si myslím, že můžeme všechno probrat společně. Výbor regionu podle mého názoru by se měl eh, brát zvlášť, tak jsem tomu porozuměl. Dobře, tak přejdeme k těm eh, institucím s výjimkou výboru regionu. Chce někdo něco říci za dotyčné instituce, za účetní dvůr? Myslím, že tu zaznělo hodně pozitivního. Sedíte zde, abychom se vás mohli ptát, ale myslím si, že návrh zprávy koncepoval zpravodaj velice přátelsky. Nikdo se nehlásí o slovo. Chce se někdo přihlásit z kolegů? Děkuji, pane zpravodaji. A teď máte slovo. Bod 10. Ne, ještě jednou. Co chcete dělat s tím bodem 10? Prosím. Projednat separátně in camera. Dobře, tak teď dáme přednost ostatním bodům a ten desátý projednáme až na konec. Souhlasíte, pane zpravodaji? Ano. Uzavřeli jsme tedy tento bod. Chtěl bych ještě formálně eh, zopakovat 19. Eh, února ve 12 hodin je lhůta k předložení pozměňovacích návrhů. Pokud souhlasíte, dostáváme se k bodům 13 a 14 a potom eh, vrátíme k tomu bodu 10 in camera. Děkuji tedy bod 13 a je to e, zvláštní zpráva Evropského účetního dvora 9 z roku 2008. E, čtu, jak je to uvedeno v programu o účelnosti podpory EU poskytované Bělorusku, Moldavsku a Ukrajině v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Paní Lubčeva e, odpovídá za tuto zprávu. E, a já ji u nás velice vítám. Za účetní dvůr je pan Ustěvi, pan Uskěvič. Pane Uskěviči, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, Máme tady kolegu z účetního dvora k důležitému bodu jednání. Děkuji vám za příležitost vám eh, přednést zvláštní zprávu účetního dvora k hodnocení účelnosti podpory EU v oblasti svobody, bezpečnosti a justice pro Bělorusko, Moldavsko a Ukrajinu. Účetní dvůr se rozhodl tento audit provést vzhledem k velkému významu jeho předmětu a relevantnosti auditu Eh, který může pomoci komisi provádět novou, nový nástroj eh, politiky sousedství. Po rozšíření v roce 2004 a 2007 Evropská unie získala nové sousedy Bělorusko, Moldavsko, Ukrajinu. V těchto důležitých eh, hraničních, hraničících zemí, které mají 60 milionů obyvatel, oblast svobody, bezpečnosti a justice, včetně boje proti podvodům, praní peněz, obchodem s lidmi, ilegální eh, migrace potřebuje další kontinuální rozvoj a pomoc v jejich zájmu, ale i v zájmu členských států EU. Politická nestabilita a korupce stěžují rozvoj na jedné straně eh, a na druhé straně eh, je tento rozvoj o to naléhavější. V letech 2000 až 2005 komise s vědomím si významu tohoto regionu uvolnila 166 milionů euro. Mimo, mimochodem o něco menší částku pro Bělorusko, pro následující konkrétní oblasti kontrola hranic a řízení, migrace, azyl, boj s organizovaným zločinem a konečně justice a dobrá zpráva. Účetní dvůr během svého auditu přeskoumal projekty, eh, které dosáhly částky asi 100 milionů euro. Tam bylo 166 a hledal přitom odpověď na následující otázky. Jestli se eh, podařila podpora eh, Evropské unie pro svobodu, bezpečnost a justici v Bělorusku, Moldavsku a Ukrajině. Jestli ta podpora byla, bez, byla úspěšná jaké jsou hlavní příčiny nedobrého výkonu a nedobrých výsledků a za třetí, do jaké míry se komise poučila z nedobrých výsledků své aktivity v těchto oblastech. Vzhledem k těmto cílům auditu jsme dospěli k následujícím poznáním. Za prvé, převážná většina kontrolovaných projektů dosáhla dobrých výsledků, ale jejich rozsah byl omezen v porovnání s šíří problému, které bylo potřeba se věnovat. Někdy lze dokonce říci, že jsme se věnovali naprostému minimu eh, problému v porovnání se skutečnými potřebami. Nejlepšího výkonu se dosáhlo v oblasti ochrany hranic. Eh, podpora Evropské unie eh, značně zlepšila budování kapacit pro ochranu hranic v těchto třech zemích a e, zvláště úspěšná byla mise Evropské unie pro e, pomoc e, při ochraně hranic na moldavskou Ukrajině. Bohužel nedostatečného výsledku bylo dosaženo v oblasti migrace a azylu. Poskytování útulku pro ilegální migranty a žadatele o azyl, o azyl byl zvláště pomalý na Ukrajině tento problém je dobře ilustrován v eh, bodě 5 naší zvláštní zprávy. Eh, hlavním jádrem projektu budování kapacit eh, řízení migrace v Ukrajině, tady Evropská unie přispěla 3,8 miliony euro. Účelem bylo rekonstruovat a vybavit dvě bývalé vojenské základny na střediska pro ubytování migrantů pro 1260 osob. V době auditu v listopadu 2006 nebylo dosaženo ničeho. Eh, dokončeno, eh, dokon, datum dokončení bylo září 2006 a navrh eh, ten počet míst, které byly naplánovány, byly o tisícovku Eh, snížen od toho eh, původního eh, čísla. Já chci říci, že Ukrajina podepsala readmisní dohodu s Evropskou uní a brzy bude muset dostat požadavku ubytovat stovky či tisíce ilegálních migrantů. Ne příliš dobrých výsledků bylo dosaženo v, oblast, v oblastech boje proti organizovanému zločinu a justice a dobré zprávy. Co se týče boje proti organizovanému zločinu, nedostatečně spolupracovali celníci, pohraničníci a tajné služby. A to vedlo eh, k podprůměrnému eh, výkonu, co se týče prokuratory a také justice a dobré zprávy, eh, na kterých se nepříznivě podepsaly zdlouhavé a neefektivní kroky prokuratury a justice. To je dobře ilustrováno i projektem proti praní peněz na Ukrajině. Tento projekt pomohl zavést efektivní finanční analytickou jednotku na Ukrajině ale založení takovéto jednotky je eh, jenom první podmínkou pro boj s praním peněz. Eh, dobrých výsledků by bylo skutečně možné dosáhnout pouze, kdyby se podařilo zlepšit práci prokuratury a také zlepšit kvalitu legislativu. A hlavní příčiny nedostatečných výsledků jsou podle účetního dvora následující. Za prvé, nedostatek ochoty a kofinancování ze strany státních orgánů. To ohrozilo trvalou udržitelnost těchto projektů. To chci zvláště zdůraznit, tuto příčinu, protože se zdá, že e, ten problém přetrvává. My jsme přišli na e, podobnou situaci velice často, když jsme kontrolovali, jakým způsobem se využívá podpora z Evropské unie pro naše sousedy. A pro lepší ilustraci dovolte, abych citoval ze zprávy, to doporučení, tam stojí toto. Evropská unie by měla podporovat projekty, kde skutečný zájem příjem, zemí příjemců je zcela jasný, mimo jiné tím, že také poskytují své národní prostředky. Je také potřeba realističtěji nastavit cíle a delší, eh, delší realizační období. Eh, je tady otázka na trvalou udržitelnost finálních výsledků těch projektů poté, co dojde k jejich oficiálnímu eh, ukončení a uzavření těch projektů. Druhým hlavním důvodem nedostatečných výsledků je toto. Některé nedostatky v řízení projektů ze strany mezinárodních organizací, ku příkladu, eh, ku příkladu oddalování nejrůznějších postupů při zadávání veřejných zakázek, a e, rozdílná interpretace e, těch veřejných zakázek ze strany dodavatelů a e, komise také bránilo kontrole a včasnému uzavírání kontraktu. Vlády vlády těch přijímacích zemí a komise nedokázaly dostatečně skoordinovat podporu poskytnutou ze strany dalších dárců. I k tomuto závěru jsme přišli poměrně často koexistence nejrůznějších finančních nástrojů ze strany EU eh, e pro ten samý účel, a které byly nekonzistentně, nekonzistentně slaďovány, to také ohrozilo kvalitu některých projektů. Nedostatek, eh, nedostatek pracovních sil eh, na naší delegaci v Kijevě, která měla na starosti monitorování implementace projektů a také v Ukrajině, Moldovi a Bělorusku Účetní dvůr si také uvědomil, že externí eh, faktory, jako je politická nestabilita, také ohrozily eh, výsledky projektu. Eh, projekty neuspěly ani v oblasti boje s korupcí. Hlavním cílem projektu, to znamená pomoci komisi při nebo přijetí, pomoci od komise při eh, přípravě nové legislativy eh, to ministerstvo eh, spravedlnosti vlastně o to, o to přestalo stát. A vzhledem k tomu, že docházelo k častým změnám ve správě, nebylo využito ani prostředků od dalších dárců. A komise nedokázala plně využít příležitosti, eh, kdyby se poučila podobných zkušeností z předchozích takovýchto projektů, aby se vyhnula, eh, vyhnula těm opakování stejných chyb. A nyní několik slov k našim vlastním doporučením. My jsme vytvořili eh, samostatné sady doporučení pro každou tu otázku, které jsme se v auditu věnovali. Já uvedu jenom jako příklad jedno doporučení z každého toho souboru. Za prvé, předtím, než se uvolní další finanční prostředky pro střediska pro ilegální migranty a žadatele o azyl, by komise se měla ujistit, že přijímající vláda se zaváže ohradit alespoň provozní náklady těchto středisek a tím zajistí trvalou udržitelnost toho střediska poté, co bude projekt oficiálně ukončen a uzavřen. Za druhé, komisie by měla posílit počet pracovníků v oblasti svobody, eh, bezpečnosti a justice eh, ve svých delegacích na Moldavsku, eh, v Moldavsku a Ukrajině a poslat tam dostatečně zkušené pracovníky, kteří budou umět zadávat veřejné zakázky. A konečně při přípravě nových projektů by komise měla čtěji brát v úvahu zkušenosti z minulých projektů. Měla by lépe zapracovat zkušenosti z minulých projektů do přípravných dokumentů ty by se měly stát také standardním eh, prvkem eh, v žádostech o granty eh, ze strany mezinárodních organizací. Já chci také potrhnout skutečnost, že komise se nijak nepostavila proti našim zjištěním a doporučením. Některá naše doporučení již byla realizována a většina z nich by se také dala implementovat v nástroji pro sousedské partnerství, nejenom v těchto třech zemích, ale ve všech zemích, kterých se týká tento nástroj. Tady bych se rád zmínil o tom, že tento audit je jenom eh, jedním z řady auditů účetního dvora, kdy eh, se snažíme pomoci komisi pomáhat v její politice sousedství. A eh, v tomto auditu se také objevily přetrvávající problémy, na které jsme poukázali již v mnoha dalších podobných auditech provedených v minulosti. Jedná se především eh, o nedostatek ochoty ze strany, eh, ze strany přijímacích orgánů, eh, které často vede k malé udržitelnosti projektů, neefektivní koordinaci dárců, problémů s interpretací finančních dohod mezi komisí a OSN a také to chci také potrhnout, velice slabé viditelnosti projektů EU. E, pane předsedo, já chci poděkovat e, komisi a e, zvláště pracovníků delegace v, Kijev, v Kijevě, kteří s námi skvěle spolupracovali a pomáhali nám při vypracovávání tohoto auditu. Děkuji vám. Děkuji, pane Ouskeviči, a hned dám slovo paní zpravodajce, paní Lubčevě, bude hovořit anglicky, jinak bych musel jednání na chvíli přerušit, protože dnes máme bohužel problém s tlumočením z bulharštiny, ale pokud můžete vystoupit v angličtině, paní kolegyně, můžeme pokračovat. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Napřed bych eh, vám, respektive Evropskému eh, účetnímu dvoru chtěla poblahopřát eh, eh, k auditu. Nechci opakovat eh, závěry, ale chci říci, že je to velmi dobrá zpráva. vzhledem ke všem výsledkům zemí Moldavska, Běloruska, Ukrajiny. Jsou to země, které hraničí s Evropskou unii. Pro mě bylo velmi zajímavé na tomto dokumentu pracovat a to z následujících důvodů. Mám eh, jisté zkušenosti z vlastní země, z období předvstupní a mám tedy možnost eh, porovnat eh, problémy, které se vyskytly v mé zemi, eh, s problémy těchto tří zemí Moldavska, Běloruska a Ukrajiny v rámci implementace nebo čerpání evropských eh, fondů. Samozřejmě, že mm, se výsledky různí, protože i země se různí a podmínky se různí. Některé výsledky jsou uspokojivé, jiné neuspokojivé a některé smíšené. Ta hlavní výpověď hovoří o tom, že eh, úsilí Evropské komise se setkalo s pozitivními výsledky. Já navrhuji vzít eh, na zřetel hned několik návrhů, protože mám za to, že je důležité eh, mít ještě dodatečné návrhy, kromě závěru účetního dvora v zájmu zlepšit implementaci, respektive čerpání evropských fondů v zemích, které by rády přistoupily k Evropské unii. Za prvé, chci požádat o to, aby došlo k hlubší analýze důvodu nedostatku a e, pochybení v projektech nebo nedostatečné implementace. To by mělo mít pak dopady na další období. A také chci navrhnout vytvořit eh, eh, stálý kontrolní mechanismus eh, vynakládání finančních prostředků z fondu. Také se domnívám, že komise by měla eh, zpružnit eh, postupy financování, což by umožnilo přizpůsobování ehm, eh, benchmarků, cílů a tak dále. A to by ehm, umožnilo teda přizpůsobovat se pružněji politické a ekonomické situaci a změnám v zemi. Také myslím, že je důležité, a to již zaznělo, zajistit udržitelnost financovaných Evropou financovaných eh, projektů eh, tím, že se příjemci jasně zaváží dodržovat, eh, respektive dosáhnout svých závazků, zejména v oblasti soudního systému, právního systému, zajistit větší kontrolu nad finančním systémem a přís jasnější systém nad mezinárodními institucemi. Je důležité um, mít um, dobrou koordinaci s národními a mezinárodními nevládními organizacemi, tak aby um, národní nevládní organizace měly dobré zkušenosti a je nutno tež uh, uplatňovat nejlepší praxi. Chcela bych uh, navrhnout komisi, aby zlepšila svou komunikaci s vládami Moldavska, Běloruska a Ukrajiny. A je také velmi důležité eh, vynaložit eh, přímá úsilí a eh, tež zdroje v rámci vytváření institucionálních kapacit. Myslím, že je důležité, aby tyto návrhy nebo některé z nich byly zahrnuty do zprávy o absolutoriu, protože je velmi důležité poučit se ze zkušeností jiných zemí, které překonaly obdobné problémy v předvstupním období. Mám na mysli nové členské státy, protože je velmi důležité šetřit evropské fondy a čerpat z nich nejlepším možným způsobem. Děkuji vám. Děkuji, paní Lobčeva. Chtěl by pan Krej za komisi něco podetknout? Prosím, slovo má komise. Chtěl bych pouze zdůraznit, když se podíváte na zprávu kolegy Audiho, tak eh, tu uvidíte tu speciální zprávu 9 eh, z roku 2008, tedy to doporučení, o kterém hovořila eh, paní zpravodajka a e, pan Ody. Jsou to body 177 a 183. Komise má slovo. Pane předsedo, velice vám děkuji. Já jsem zodpovědným ředitelem za evropskou politiku dobrého sousedství chci pouze říci, že i z hlediska Evropské komise eh, si ceníme aktuálnost a časnost této zprávy. Eh, měli jsme eh, velmi podnětné výměny v rámci přípravy zprávy a zaznamenali jsme, že většina našich poznámek byla promítnuta do zprávy. Jsem rád, že všichni se shodujeme na tom, že to je obtížná oblast, že některé naše další mechanismy Eh, jsou součástí teda mm, národních suverenit a že jsme intervenovali skutečně v těch těžejních eh, okamžicích v těchto zemích, například v Ukrajině během revoluce. A to všechno v době, kdy posílení počtu naší delegace v Moldavsku ještě nebylo Eh, dokončeno. K těm čtyřem eh, tematickým oblastům eh, ta pohraniční stráže, tam bylo dosaženo nejlepších výsledků, potom také postup boje proti organizovanému zločinu, justice a dobré zprávy. Těch chyb jsme si, pane předsedo, plně vědomi, těch nedostatků, progres, co se týče migrace a azylu, ten byl ten byl skutečně neuspokojivý, ten výsledek a nám se eh, podařilo ale eh, poukázat na řadu nedostatků a jsme ale i eh, spokojeni s tím, jak ta doporučení jsou Eh, formulována. Eh, je tady poukázáno na potřebu posílit obecného eh, dialogu o politice s těmito příslušnými vládami, aby, se, aby si vzali tu reformu za vlastní, aby se věnovali více budování kapacit. Myslím, že od té doby, co ta zpráva byla dokončena, se podařilo dosáhnout ještě dalších lepších výsledků. A jsem také velice rád, že jsem si mohl vyslechnout skutečnost, že bychom měli lépe využívat zkušenosti z, eh, z té předstupní doby jiných, eh, z předstupní doby jiných eh, zemí. Můžeme také využívat zkušenosti z projektu TAEX a z projektu Twinningu, kde nám další nové členské státy mohou pomáhat, abychom tedy celé této aktivitě dodali větší důvěryhodnosti. Eh, to bude ode mě prozatím stručně všechno. Děkuji vám a i eh, my jako komise jsme spokojeni tedy eh, s včasností a orientací a rozsahem celé té zprávy. Děkuji, myslím, že jsme dosáhli všeobecné schody, což si myslím, že je cené. Děkuji vám srdečně a účetnímu dvoru, zpravodajce i zástupci Evropské komise. Eh, myslím, že ten pracovní výsledek byl velice dobrý. Z, od poslanců žádný další příspěvek. A teď se dostáváme k předposlednímu bodu. Zvláštní zpráva číslo 8 z roce 2008 Evropského účetního dvora týkající se cross compliance. Máte slovo. Merci, monsieur le président. le rapport Ta zpráva se týká implementace politiky. Jedné specifické je důležité si uvědomit, že co se týče jednotných plateb a odpojování podpory a produkce, rozpojování podpory a produkce, se podmínky pro vyplácení dotací eh, vlastně eh, mění tak, že eh, máme důvod pro poskytování podpory. Farmáři dostávají příspěvky za to, že udržují veřejné statky, jako životní prostředí, veřejné zdraví, a to jak lidí, tak zvířat takže se jedná o zcela zásadní eh, prvek společné zemědělské politiky, která se týká asi 5 milionů osob a 40 miliard euro, eh, eur za rok. A eh, Účetní dvůr se nevyjadřuje k zásadám této politiky, ale k jejímu provádění. Vzhledem k tomu, že už je pozdě, budu hovořit stručně a zprávu jenom shrnu, ale je skutečně důležité, poukázat alespoň na zásadní aspekty. Eh, soudní dvůr má za to, eh, že je potřeba dosáhnout zásadního pokroku ze strany komise a členských států, tak aby bylo dosaženo eh, efektivního křížového plnění. V současné době závazky farmářů, kteří jsou